Eh, bonjour. Krásný dobrý den. La Vzhledem k tomu, že paní předsedkyně a všichni místo předsedové eh, jsou mimo, byla jsem požádána, abych řídila tuto schůzi, ale budu to činit v angličtině. Takže první bod na pořadu jednání, přijedí pořadu jednání. Má někdo nějaké komentáře k eh, pořadu jednání? Není tomu tak. Takže program schválen. Dále Chairman Announcement oznámení předsedy. Na základě žádosti eh, Evropské centrální banky v souvislosti s monetárním dialogem a slyšením o ESRB eh, se dává na vědomí, že zasedání výboru v pondělí 8. července začne v 14.30. Je to žádost, která byla učiněna proto, aby pan Mario Draghi mohl eh, později během odpoledne jít na zasedání euroskupiny. Nemáme na výběr, je to tedy sdělení. Potom máme ještě jedno sdělení. Zneužívání. Eh, ohledně eh, zneužívání trhu a trialogu, který proběhl minulý čtvrtek a kde došlo k významným pokrokům Principiálně už máme na horizontu určitickou, určitou politickou dohodu, ještě se čeká na potvrzení ze strany rady tento týden k některým zbývajícím tématům. Bude zapotřebí samozřejmě další práce na technické úrovni, ta bude potřebovat, pod, pokračovat. Jsou k tomu připomínky? Není tomu tak. Takže jdeme na další bod na pořadu jednání a to je Výroční zpráva Evropské centrální banky. Na starosti to má pan Pitella. Máme projednávat návrh zprávy. Vidíme pana Pitelu? Vidíme pana Pitelu, výborně. Máte slovo. Grazie, signora presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Je to výborné, jakým způsobem vedete předsednictví. Dámy a pánové, rok 2012 byl velice obtížným rokem. Mnozí z vás vědí, že HDP eh, klesl o 0,6 a eh, nezaměstnanost se dostala až na mez 12 Za těchto obtížných podmínek je tomu tak, že trhy reagovaly nervózně a z části eh, byly eh, dosaženy eh, specifické úroky. Evropská centrální banka tady jednala dobře, lépe než mnoho prohlášení šéfů států a vlád v červnu roku 2012 se rozhodlo snížit úrokovou míru, aby se lépe mohlo financovat reálná ekonomika. A v březnu 2012 došlo také k lepšímu prostoru eh, pro investice. Ale nestačilo to, protože eh, běžné mechanismy měnové politiky byly zastaveny, přerušeny a program OMT k přímému nákupu státních dluhopisů byl zaveden a to byla změna v roce 2012, to byl určitý obrat, protože tím eh, bylo možno stabilizovat trhy. Ale nebylo to dostačující a krize by mohla kdykoliv propuknout znovu. To ukazuje vývoj úroků na státních dluhopisech v posledních dnech. Skutečně jsme na okraji vulkánu, jsme na okraji sopky, která by mohla každým okamžikem vybuchnout. A nebezpečí z spočívá ve slabé interní poptávce, která vyplývá z úsporné politiky, eh, která je ideologicky slepě vedena. Pro to, abychom mohli najít cestu z této situace, bylo by třeba podniknout něco také na evropské úrovni. Program OMT by měl být nově konfigurován proto, aby takovýto program nepředpokládal záchranu z evropského zabezpečujícího nebo ochranného mechanismu. Naopak přístup k programu OMT musí být odpojen od přísných rozpočtově politických kondicionalit. To považuji za absolutně nezbytné. Krize v eurozóně není žádná dluhová krize, nýbrž máme to krizi chybějící poptávky, interní poptávku, v určitých zemích nemůžeme ještě více ohrozit, protože jinak bychom nemohli krizi překonat. A podmínky pro program OMT vedou, by vedly potom ke zhoršení situace s poptávkou a to by mělo negativní dopad na zadlužení a deficit veřejného dluhu. Čili proto program OMT by měl být odpojen od programu politiky úspor. A tak, jak je koncipován program OMT, v současné době není sociálně udržitelný. Není to žádná náhoda, že žádný členský stát doposud eh, o tento program nezažádal, protože to není politicky průchodné. Další aspekt se týká nezbytnosti postarat se o tom, aby likvidita, která ECB dala do systému, se dostala taky do reálné ekonomiky. To znamená, je třeba vytvořit nové přístupy, nové počiny, jako například negativní depozitní sazba, aby se zabránilo tomu, že by peníze prostě banky zaparkovaly Evropské centrální banky. Oni dostali peníze od Evropské centrální banky a, ne, a zase si je ukládají Evropské centrální banky. A peníze nejsou k dispozici tam, kde je jich zapotřebí, a sice v reálné ekonomice. ECP, e Evropská centrální banka, musí mít daleko větší jemnocit, aby tady reagovala na podmínky, které panují v Evropě sociální eh, potíže a nezaměstnanost. Je třeba prolomit tabu a zároveň ale je třeba dodržet smlouvu. Je třeba také přemýšlet o možnosti, že by Evropská centrální banka eh, by mohla nakupovat eh, cené papíry opatřené zárukou garancemi tedy. A, ale je třeba pozor, dá, dávat pozor na to, aby tady nevznikly nové finanční bubliny a aby tady nebyly, aby Evropská centrální banka nepo, nenakupovala pochybné cené papíry. Evropský trh je maximálně labilní a to je nebezpečné pro eurozónu a proto je třeba odvážněji jít směrem k Evropské bankovní unii. Evropský parlament a náš výbor již v roce 2012 položili základ pro jednotný systém, systém jednotného dohledu SSM který by měl být řízen z roviny eh, Evropské centrální banky aby Evropská centrální banka eh, mohla dohlížet nad všemi bankami v eurozóně. To jí samozřejmě dá veliký vliv a tento vliv musí být doprovázen větší odpovědností a větší transparentností. Nařízení o jednotném eh, dohlížet systému dohledu který má být schválen, má být zajištěn souhlasem parlamentu ke jmenováním předsedy a místo předsedy tohoto dohlížecího mechanismu a zároveň je třeba zabránit eh, konfliktu zájmu. V současné době se prostřednictvím se vyjednává o interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou a tím by a tím by se mohlo dosáhnout zveřejnění zápisů Eh, správní rady Evropské centrální banky. Eh, jedná se o dalších možnostech posílení Evropské centrální banky, ale musí mít větší transparentnost a větší odpovědnost. My tady zastupujeme v Evropském parlamentu občany a občané mají právo na to vědět, jak se s těmito významnými opatřeními nakládá. To je důležité pro budoucnost. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. Já bych chtěla připomenout, že se jedná o výroční zprávu z roku 2012. Tedy se to netýká bankovní unie, k tomu máme jiné záležitosti, ale teď dám slovo eh, stínové zpravodajce paní Godpelc z Evropské lidové strany. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Ráda bych tak trošku stanovila hranice této zprávy a to tímto. První má všeobecná poznámka je, že pakliže hovoříme o Evropské centrální bance, tak k tomuto tématu musíme přistupovat z perspektivy eh, Evropské centrální banky. A abychom to mohli udělat, musíme znát úkoly, eh, jaké byly pro Evropskou centrální banku stanoveny. ECB v rámci hospodářství hraje velmi konkrétní roli. V souvislosti s tím hovoříme o různých datech, o růstu, zaměstnanosti a tak dále, ale v podstatě mezi těmito daty a prací ECB neexistuje vůbec žádná korelace. Pokud jde o můj názor na tuto zprávu, eh, tak mně se líbí její struktura. Myslím si, že je dobře, že se zabýváme institucionálními otázky, jako je monetární politika nebo bankovní unie. Eh, konkrétně v oblasti měnové politiky je podle mě to nejdůležitější toto. Pakliže se shodneme, že snižování úrokových sazeb je dobré, tak bychom to měli zdůraznit jako pozitivní aspekt eh, v této zprávě a potom můžeme diskutovat o těch ostatních aspektech monetární politiky. Ale em, mám jeden takový otazníček a to v tom smyslu, a vlastně ani nevím, jestli o tom to můžeme pokračovat, diskutovat zde, nebo zda to je něco pro schůzi stínových zpravodajů. Říkám si, jak můžeme zvýšit závazky ECB vůči malým a středně velkým firmám a vůči domácnostem. Protože to napřímo udělat nelze. Souhlasila bych s tím přístupem, eh, že eh, ta sterilizace likvidity z přímých měnových transakcí eh, není asi úplně vhodné řešení. To je tady hlavně odstavec 5 eh, eh, až 10. Já k těmto odstavcům poskytnu ještě pozměňovací návrhy, ale je důležité, aby ta zpráva jasně říkala, že ty monetární nástroje, které Evropská centrální banka používá, posloužily svému účelu, dostávají se na hranice svých schopností a tím pádem by Evropská centrální banka měla hledat nové prostředky a způsoby, jak prosazovat svůj pracovní program. Nemyslím si, že eh, by byla nutná nějaká revize statutů ECB, eh, e eh, zejména tady v oblasti cenové stability a plné zaměstnanosti. Ostatně on přístup plné zaměstnanosti, alespoň podle mě, je dosti pochybný aspekt této zprávy. Souhlasím, že monetární zpráva musí být demokratická, a že musí být zajištěna nezávislost ECB, nicméně ta nezávislost nesmí být výmluvou pro nedostatečnou transparentnost. Pokud jde o e, směné kurzy, e, to je samozřejmě téma velice důležité, protože kurzy mají přímý vliv na růst a konkurenceschopnost. a e, špatně zvolený směný kurz může být e, velmi negativním faktorem v oblasti růstu. Pokud jde o bankovní unii, souhlasím, že je potřeba bankovní unii vytvořit. Ačkoliv chápu, že to je téma velmi křehké. Je to téma, jehož projednávání samozřejmě musí jít ruku v ruce s diskusí o obecných aspektech bankové, bankovní unie jako takové. Podle mého názoru je zde jeden značný nedostatek v oblasti tedy té výroční zprávy centrální banky, nikoli tedy v této zprávě, která je před námi, ale v té výroční zprávě ECB. Ovšem bohužel a to už vlastně opakuji po druhé a opakovat to budu, eh, dokud se to nezmění, ta výroční zpráva ECB vůbec nesohledňuje žádosti ze strany Evropského parlamentu a kompletně ignoruje veškerou parlamentní práci, alespoň tady v oblasti strukturální. Místo toho, abychom si vzájemně pomáhali, se zdá, že si jeden druhému házíme klacky pod nohy. Takže vydáváme zprávy s doporučeními a e, tato doporučení se pak ve výročních zprávách ECB ignorují. No, e, takže na závěr, pokud jde o strukturu a obsah této zprávy, která je před námi, s tou souhlasím, předložím pozměňovací návrh a děkuji vám za slovo. Děkuji. Paní Golová. A Nyní bych měla dát slovo panu Nistrovaldovi, ale nevidím ho tady. Je tady někdo ze strany liberálu, který ho může zastoupit? Není tomu tak. V tom případě přejdeme ke straně zelených. Pan Veser má slovo. A A je tady? paní předsedkyně. Takže prosím pěkně. Já vlastně nahrazuji paní Žoliovou. Bohužel, vím, je to nevýhoda, ale nedá se nic dělat. Ano, je to <laughs> genderový mainstreaming zelených. Takže už jsme často měli příležitost o tom diskutovat. Chtěl jsem poděkovat panu Pitelovi za jeho zprávu a zaměřím se na některé body, u kterých bychom chtěli přispět svou měrou. E, oč se jedná? ECB je samozřejmě centrální bankou, ale nemůžeme ignorovat, že jí svěřujeme také jiné eh, úlohy, jako je dohled. Nemůžeme také ignorovat, že jsme uprostřed diskusí, eh, eh, které jsou podstatně dost bouřlivé mezi dvěma institucemi, abychom zaručili demokratickou kontrolu, která bude dostatečně velká, mm, kontrolu Evropské centrální banky, co se týče jejího mm, úkolu dohledu. A to znamená, že Eh, ve, ve, ve výroční eh, zprávě o ECB se na to neodkazuje, ale domníváme se, že je to nesmírně důležitý bod mezi parlamentem a ECB aby tady nešlo k nedorozumění, když to není uvedeno. To je za prvé. Za druhé, Evropská centrální banka je součástí toho, co se občas jmenuje, eh, o čem se občas mluví a co se nazývá trojka a trojka eh, hraje velkou roli v politické eh, ekonomii Evropské unie a role ECB v této záležitosti je také tak trochu zvláštní a divná eh, protože se má starat o měnovou politiku a podle smluv vlastně Evropská centrální banka má na starosti monetární úlohy, ale nemá jiné další úlohy, ale z hlediska trojky ECB přispívá k opatřením, které nemají co, nic společného s monetární politikou a proto se nám zdá být důležité vyloženě odkázat na tuto roli a také na kontroverzní odezvu, kterou to má zejména a na kterou také upozornil Mezinárodní měnový fond eh, v souvislosti s trojkou. Celý svět ví, že eh, eh, řecký dluh nebyl, restruktur nebyl mm, umořen a tady fungovala trojka a ECB a proto to, si to zaslouží zmínku. A za třetí bod Souhlasíme s tím, co řekl pan zpravodaj v jeho zprávě, ale rádi bychom dodali určité prvky související eh, v této perspektivě s OMT v rámci situace jednotlivých zemí a mm, asistenční pomoci. Také bychom přidali určité přípravky k promissory notes, čili se hovoří o irské situaci a o příští etapě, kdy čekáme o, co čekáme od Evropské centrální banky v tomto ohledu. Potom Emergency Liquidity Assistance. Tady je třeba uznat, že Evropská centrální banka usilovala o transparentnost této oblasti, ale my bychom rádi pravděpodobně, aby se šlo po něco dál, abychom dali povinnost ECB bdít nad institucemi v jednotlivých státech, včetně úrokové míry. A stále ještě co do transparentnosti, chtěli bychom vědě, mít větší upřesnění eh, v údajích o eh, PAC Securities, o tom, co je uloženo jako záruka ze strany institucí na každý pád eh, to jsou údaje pro kategorie jednotlivých assets, tak jak ECB vše vyhodnocuje. Také bychom přidali explicitní zmínku eh, o tajných dohodách mezi ECB a mezi jednotlivými vnitrostátními centrálními bankami, kde se jedná o kategorie aktiv včetně státních dluhopisů, které každá Národní centrální banka v eurozóně eh, drží. A co by nás ještě zajímalo, je zmínit určitý prvek, co se týče toho, zda ECB může či nemůže eh, podpořit reálnou ekonomiku. A toto vše Jestliže Eva neměla čas se o to starat, tak já jsem velice rád se toho ujal. Takže se těším na další spolupráce. Děkuji, pane Lamberci, a teď si dovolím dát slovo panu Eppingovi z ECR, který je stínovým zpravodajem za ECR. Um, thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat panu Pitelovi za návrh zprávy, ale my tuto zprávu těžko můžeme akceptovat, protože pro nás se ubírá nesprávným směrem. Tady zpravodaj nehodlá navázat OMT na ESF a další programy. A On tady hovoří o sterilizaci přímých investic a nebo také hovoří také o financování státních dluhů to jde všechno stejným směrem, protože tisknutí peněz to je socialistické řešení krize a vlády si tisknou peníze pro své vlastní účely. A takovéto čerstvé peníze nejsou podchyceny a podpořeny eh, výborou, výrobou a nezlepšují ekonomiku tak, jak to vidíme dnes. A náhodou se také stalo to, že banka mezinárodních e, obchodů také kritizovala tento přístup. A já bych chtěl tady také citovat znění z této zprávy o bankovních transakcích, která říká, je stále jasnější, že nemohou centrální banky dělat, co by chtěly, tak aby opravdu podpořili růst. A pak se tady hovoří dále o tom, že nízké úrokové sazby a netradiční ekonomika a ekonomický postup eh, eh, zlehčují potom také situaci vlád, ale zhoršují ekonomické výhledy. Takže já se domnívám, že bychom měli také postupovat realisticky a rozumně v této debatě. A já bych chtěl v tomto ohledu také předložit určité návrhy a doufám, že na nich budeme konstruktivně pracovat. Děkuji. To nebude snadné, ale vynaložíme úsilí. Teď už tady nemám žádné stínové zpravodaje z jiných skupin. GUE eh, nic neohlásila takže přejdeme k dalším, kteří požádali o slovo. Nejprve pan Wan Noin. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Reakci na to, co řekl pan Iping. formuloval by stejnou kritiku vůči anglické bance, eh, která vlastně činí totež a a která dělá všechno to, co tady, čeho se tady chcete vzát, nebo proči, proti čemu vystupujete. Když eh, Úroky jsou nízké a tak, jak říkal pan Pitela, eh, úroky jsou relativně nízké a výborně tedy ECB hrála svou roli. Eh, ke zprávě pana Pitely Domnívám se, navzdory kritice, která zde zazněla, že zdůrazňuje otázky, které musíme klást my jako poslanci, které musíme klást Evropské centrální bance a které jsme začali již klást v rámci měnového dialogu. A pan Pitela má pravdu, když se snaží zdůraznit nedostatek demokratičnosti v monetární politice. Dvě, dva příklady. Program eh, skupování veřejného dluhu. Eh, tady jsme všichni eh, řekli, že ECB e to dělala v případě řeckého a portugalského dluhu a pan Draghi by měl říci, co udělá ECB, jaký užitek z toho dluhu, který drží. E, to je tedy bod, e, nad nímž je třeba diskutovat a co je třeba zdůrazňovat. Další bod, který třeba zdůraznit, je, že když centrální banka bude dávat peníze do soukromého bankovního systému a zvětší kritéria eh, volitelnosti a vybratelnosti, může se transformovat do takové instituce, která soukromým institucím umožní spekulace. To znamená, že měli bychom upozornit ECB na důsledky takovéto politiky. A poslední bod, eh, který někteří kolegové již zmínili, je to politika změn a tyto změny trpí nedostatkem diskuse, vlastně nepřítomnosti diskuse na evropské úrovni, protože to, oč eh, se děje, máme tady prostě úroky, které některé země vůbec nechtějí, eh, mají se eh, politikou, eh, kterou provází v současné době. Eh, je tady snaha o silné euro vůči dolaru, protože tady to hraje roli v komerčních zájmech a díky hos konkurenceschopnosti a ceně a silná měna jim umožní tuto konkurenceschopnost. Ale na druhou stranu tady máme jiné země, které potřebují slabší měnu, která jim umožní odolávat konkurence, v konkurenci vůči jiným zemím. Ovšem k této konkurenci nedochází, protože ECP, no to je dobře, ECP vlastně nemá být konkurovat někomu, ale když se podíváme na ECOFIN, tam se má rozhodovat o politice změn a Rada Ekofinu požádala Evropské centrální banky, aby eh, disponovala eh, nástroji k dobré politice výměny. O tom všem je třeba diskutovat a je správné, že pan Pitela na to upozornil. Děkuji mnohokrát. Kdybych já měla slovo, tak bych vyžádala, eh, když je člověk nezávislý není bezpodmínečně antidemokratický. A teď má slovo Werner Leyen. Děkuji. Já jsem si vyslechl prezentaci zprávy. Pan kolega Pitela má hodně pozitivních aspektů ve zprávě, ale je tam také celá řada dalších aspektů, které nemůžeme jen tak akceptovat, které dokumentují náš dlouhodobý konflikt. Já bych tady se chtěl zmínit o bodu 10, kde se hovoří o přepracování statutu Evropské banky. A to není otázka statutu ale otázka je to, jaká peněžní politika budou prostě správná. O tom již se celá desetiletí diskutuje, již před zavedením eura a to vyžaduje zásadní změnu smlouvy. To nelze jen tak udělat. To může být například předmětem konventu, který se také požaduje na jiném směně, e, z místě. Ne, nemůžeme to, e, na to nahlížet tak lapidárně, protože tento bod nevystihuje podstatu věci. A já si myslím, že Evropský parlament by měl dodržovat právo a zákony. A potom bod 12. Vyzývá ECB, aby věnovala více pozornosti restriktivním dopadům politik, úsporných opatření a tak dále. A ECB nešetří, členské státy musí šetřit. A to je zase špráv, nesprávně přiřazeno. Evropská centrální banka nezodpovídá za to, že se podporovala všemi prostředky zadluženost. Ona může maximálně pomoci v této oblasti. A když se podívám na to, že banka v Bázlu pro mezinárodní vyrovnání, což je organizace, která e, organizuje 19 nejdůležitějších centrálních bank, když tam se požaduje, aby ECB B konstatuje, že je snadnější si vzít eh, levné úvěry na místo šetření. A potom na jiném místě se hovoří o tom, že nízké a to je ta druhá část zprávy bytela nízké úroky ve, eh, vedou také k rizikovým obchodům a zkreslují finanční trhy. Na základě výroční zprávy to e, již vidíme, že Fed začal již měnit kurz. To se spekulantům nelíbí, ale to s tím nemůže souviset. My máme 9,5 miliardy státní dluhy v Evropě, 12,8 e, HDP bruto e, sociální produkt a to je hranice, která je velmi vysoká. A již paní předsedkyně na to poukázala, že bankovní unie teprve vzniká. Není schválena, není předmětem výroční zprávy 2012, protože tam ještě nepadly zásadní politická rozhodnutí. Ale jestliže se díváme do budoucna, pak je samozřejmě jasné, že to musí být správně zařazeno. Pan kolega Pitela řekl, já jsem to tady napsal, že je tedy uh, důležitá a odvážná cesta k bankovní unii, ale faktem je, že dohled také se musí vykonávat a pouze dohled se vykonává nad bankami, které mají víc než 30 miliard. A potom tady nemůžeme přenést bankovní dohled někam jinam. A my v Německu v minulý týden bylo slyšení ústavního soudu, kde ECB ve srovnání se stávajícím programem řekla, že toto neomezené poskytování peněz, že to chce omezit, neboť existují také interní hranice. A podíváme-li se na státní dluhopisy, pak cí, cíl oddělit banky od státu, tak tento cíl nebyl dosažen levnými penězi, právě naopak. Banky v krizových zemích za 1% dostaly peníze z ECB a potom koupily za 6% státní dluhopisy. Ta závislost se stala vyšší a ne nižší, ne menší. A banka pro mezinárodní obchody nadále říká, dluhopisy, státní dluhopisy mají riziko nula. To znamená, my musíme mít sílu zde v ekonu také hovořit kriticky o eh, také ještě mimo eh, dialog s prezidentem ECB a neměli bychom schvalovat naše přání související s výroční zprávou ECB. Již nemám další řečníky na seznamu, chce se ještě někdo chopit slova? Není-li tomu tak, dám teď slovo panu zpravodaji. Grazie, presidente. Děkuji vám. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně, a děkuji kolegům a také děkuji tedy jak pod, za podporu, tak i za kritiku. A také byly položeny určité sporné otázky. Já se domnívám, že bychom k celé tematice měli přistupovat vyváženým způsobem. Jak můžeme spotřebitelům a také podnikům dát prostředky ECB přímým způsobem? To je otázka, na kterou bychom se měli zamyslet. Já jsem tady také, mám další kapitolu o kurzové politice. Takováto kapitola zatím ještě v této zprávě neexistovala. Já tady vznáším úvahy a já jsem ochoten se stínovými zpravodaji a s dalšími poslanci uspořádat setkání, neboť ECB se v minulém roce stala důležitou důležitým institucionálním faktorem a proto je důležité, aby parlament v této otázce jednal jednotně. Já jsem plně otevřen zohlednit poznámky, které obdržím a také další připomínky a také ještě před lhůtou pro pozměňovací návrh, jestliže mi chcete zaslat připomínky, rád je přijmu. Děkuji. Tady máme, jak vypadá kalendář, to byl první výměna názoru. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 10. července, bude se o nich diskutovat 23. září Hlasovat ve výboru se bude 4. nebo 5. října a pro plenárníku se zhruba eh, počítá s hlasováním v prosince. Souhlasíte s tímto kalendářem? Takže do 10. července předkládání pozměňovacích návrhů můžeme přejít dalšímu bodu. To je zpráva pana Burkharta týkající se přijetí eura lotyšskem. Už jsme o tom diskutovali a dnes se budeme zaobírat pozměňovacími návrhy a poté o tom budeme hlasovat. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za slovo. Děkuji kolegům za podané pozměňovací návrhy. Bylo jich celkem 22 které jsme obdrželi a e, musíme přitom zohlednit i velmi krátkou lhutu. Bylo to jenom 24 hodin na podání návrhu, nicméně přesto někteří kolegové stihli e, své návrhy sepsat. Rád bych ještě jednou upozornil na to, že vzhledem k tomu velmi krátkému harmonogramu pro tuto zprávu bohužel jsme neměli jinou možnost, než mít dnes jak projednání pozměňovacích návrhů, tak potom přímo hned potom hlasování o této složce. Jak říkám, k tomuto bodu bylo velmi málo času a eh, je to zohledněno i v té zprávě. Eh, rád bych upozornil na jednu věc. Eh, potěšilo mě, že žádný pozměňovací návrh nebyl vlastně zcela mimo mísu. A ze všech máme víceméně pozitivní pocit eh, ve věci tedy přijetí eura Lotyšskem. Rád bych proto ještě jednou explicitně poděkoval eh, všem stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní dialog v posledních týdnech. Po jednáních se stínovými zpravodaji jsme se rozhodli eh, některé ty pozměňovací návrhy skombinovat, protože vlastně názor nás všech šel stejným směrem. Žádné větší obtíže nebyly a myslím si, že eh, jsme došli k velmi dobrému a pozitivnímu výsledku. Máme celkem sedm kompromisních návrhů. Eh, proběhlo určité přizpůsobení některých pozměňovacích návrhů, eh, zejména v těch kompromisích A, B, E a F. Ty kompromisy C a G se zabývají konkrétními body zprávy a jejími konkrétními aspekty a podstatě jsou, je to všechno dle našich rozprav z minulého týdne. Týká se to například bodu o cenách a bodu o energetické závislosti, to se vše spadá do kompromisu D. Rozhodli jsme se, že další témata a další složky v této zprávě nebudeme řešit. Půjde zde skutečně pouze o přistoupení Lotyšska k euru a Eh, na další témata bych odkazoval nerad. Na posledním zasedání stínových zpravdů ve čtvrtek jsme se rozhodli eh, požádat komisi, aby přehodnotila kritéria konvergence a aby je z této zprávy vypustila. Jsme přesvědčeni, že tot, ani toto sem do této zprávy nepatří. Protože při posledních přistoupeních k eurozóně, například před dvěma lety v případě Estonska, eh, už tato kritika proběhla. Už tato kritika padla. Ovšem to neznamená, že bychom ta kritéria nepodporovali. Jak už jsem říkal ve výměně názorů, myslím si, že ta kritéria jako taková by měla být jaksi předělána nebo by měl být přeskoumán jejich koncept. Rád bych přivítal, kdyby i e, zde ve výboru byla tato myšlenka konečně přijata. A na závěr bych rád zvýraznil, paní předsedkyně, ještě to, že bychom měli zachovat skutečně ten pozitivní aspekt této zprávy. Myslím si, že dosud se nám to daří. A e, smysl pozměňovacích návrhů mě vlastně potvrdil v tom, že Lotyšsko by skutečně mělo být novým členem eurozóny. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám, pane zpravodaji. A teď mají slovo stínoví zpravodajové za SAD pan Kutas. Thank you, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem naší frakce chci říci, že my nemáme žádné problémy s hlasovacím seznamem a jak již se minule řekl, budeme všichni hlasovat pro vstup Lotyšska do eurozóny. Jsem rád, že zpravodaj našel řešení politických problémů, které i my jsme identifikovali a to se týká také revize konvergenčních kritérií a potom implementace bankovní unie a další kroky, včetně návrh na EMU. Já si myslím, že tato zpráva je dobrým východiskem. Já si nemyslím, že by se tyto věci v této zprávě neměly řešit, ani není pro ně správný čas je řešit, ale myslím si, že bychom měli zpracovat pro tyto dva problémy zprávu z vlastní iniciativy. A my také toto podpoříme. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem poslancům, kteří předložili pozňovací návrhy a my podpoříme vstup Lotyšska do eurozóny. Děkuji mnohokrát. Stínový zpravodaj za liberály je pan Klinc, ale nevidím ho. Je tady někdo, kdo ho eh, zastupuje. Není tomu tak. Další stínový zpravodaj je pan Bese za zelené. Máte slovo? Merci, Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice rychle chtěl bych panu Balcovi říci, že my jsme nesmírně spokojeni otevřeností přístupu, který měl, takže rozhodně tady nebyly žádné politické problémy větší. A v tomto duchu jsem velice dobře eh, pochopil angažovanost eh, pana Balce, kterého se chopili také socialističtí přátelé týkající se kritérií konvergence eh, v rámci prodloužení a proto my jsme tady v tomto duchu předložili jeden pozměňovací návrh Eh, aby se konalo něco, o čem se dlouho diskutovalo na tomto výboru. Zpráva z vlastní iniciativy pana Vili, to by byl velice zajímavý a pozitivní rámec. Tudíž eh, v rámci této angažovanosti stahujeme tento pozměňovací návrh číslo 8 a také pozměňovací návrh 9 ale zachováváme pozměňovací návrh, teď nemám brýle, ale je to osmnáctka. Osmnáctka, my jsme pochopili vaše argumenty, ale osmnáctka se vztahuje na otázky fiskálního režimu fiskalita v souvislosti s podniky a stížností, které mohou v té to souvislosti nastat. Vy jste si nepřál, aby to fungovalo v tomto rámci, i když nejste úplně v nezhodě. Uh, principiální s tímto aspektem, ale e, z našeho pohledu my skutečně upřednostňujeme, aby to tady bylo formulováno a aby tato dimenze byla skutečně zapsána do usnesení parlamentu. Mm, a jinak samozřejmě budeme hlasovat pro vaši práci, pane zpravodaj. Děkuji mnohokrát. vy jste neřekl, jaká je, jaký je váš postoj k pozměňovacímu návrhu 9. Ale ano, řekl jsem to. My ho stahujeme. Dobře. Osmičku a devítku stahujeme. Děkuji vám mnohokrát. Paní předsedkyně nemá mikrofon. Příští řečníkem je pan Strejček, požádal o slovo. Takže máte slovo, pane Strejčku. Well, thank you. Thank you. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, stínový zpravodaj EKR k této zprávě je pan Zíle, který tu nemůže býti a já jsem byl požádán, abych mluvil jeho jménem. E, já tady nebudu mluvit, ale budu číst jeho jménem. Přečtu vám jeho stanovisko a zdůraznuju, že to je stanovisko skutečně pana Zíleho, nikoli mé, ano. Stinový zpravodaj EKR pan Zíle děkuje panu Valcovi za vyváženou velmi důležitou zprávu. Zpráva je zejména významná, protože na jednu stranu ukazuje, že Evropský parlament podporuje Lotyšsko v přistoupení k euru a dává lotyšské vládě svou důvěru v tom smyslu, že se hodnotí jejich snahy a měly by být odměněny. Na druhou stranu však parlament také jasně říká, že je zde ještě dosti práce, která zbývá dodělat, zejména pokud jde o eradikaci chudoby, o eh, odstranění nerovností, o zlepšení energetické účinnosti a diverzifikace. Je potřeba lépe komunikovat s veřejností o zavedení eura, je potřeba zavést zlepšení bankovního dohledu, zejména aby se řešil problém nerezidentních eh, vkladů. Jsou to všechno body, které by lotyšská vláda měla vnímat jaksi jako takový seznam úkolů, se kterým by měla co nejdříve začít něco dělat, říká pan Zíle a já vám děkuji za slovo. Oh, pardon. Je répète, donc, a pas... Eh, už tady nemáme žádné přihlášené řečníky. Je tu ještě někdo, kdo chce slovo? Není-li tady někdo? A přece jenom pan Karinc má slovo. Thank you very much. I'll try to be... Děkuji, pokusím se hovořit stručně. Chci se vyjádřit sedmi pozměňovacím návrhům zpravodaje. Myslím si, že jsou dobře zpravo, zpracované a také berou v potaz celého ducha zprávy a myslím si, že jsou velice vhodné. Takže to je všechno z mé strany, chtěl jsem za to poblahopřát tomu. Děkuji, nyní pan Balc, myslím si, že dále nemusím již nic dodávat, myslím si, že rozprava hovoří sama za sebe. Myslím si, že my jsme zde společně, a to zdůrazňuji, vypracovali dobrou zprávu Mm, já také doporučím, aby Lotyšsko skutečně se stalo členem eurozóny a to je všechno z mé strany. Vidíte, pane zpravodaj, vy máte ale štěstí, všichni jsou rozumní, to ne, tak často nebývá. A nyní tedy můžeme přejít k eh, hlasování a máme tady také seznam pro moji frakci, tak abych věděla, jak mám postupovat. Zdá se, Promiň. se, že tady ještě jeden program, jeden bod na programu a za to se tady velmi omlouvám. A to je souhny rozpočet Eh, zpravodajem je pan Gigold. Máte slovo, pane Gigolde? It seems, uh... Děkuji. No, ono se zdá, že eh, nikdo ani neprotestoval, když jste chtěla rovnou hlasovat, tak možná to ani není potřeba, tato intervence, nicméně teď tedy se vší vážností. Zaprvé bych chtěl říci, že rozpočtová práce je obtížná, když nemáme návrh rozpočtu, což je přesně ta vtipná situace, ve které se nacházíme. Eh, mně by se více líbilo pracovat na rozpočtu na základě nějakých konkrétních čísel, nicméně sekretariát mi řekl, že musím svou zprávu napsat bez ohledu na cokoliv, a proto jsem tedy sepsal několik základních obecných principů, které eh, se jaksi blíží našim stanoviskům z minula eh, a v nich tak trochu předjímám výsledky eh, velmi uvážených a rozvážných jednání o rozpočtu v komisi. Já to tady nebudu opakovat. Zdůraznil bych jenom jednu věc, která nám působí jakési obavy. Eh, evropským dohledovým agenturám jsme dodali celou řadu dalších úkolů. Jak víte, byla to významná část našeho rozpočtu, respektive ta část, za kterou jsme my zodpovědní. A ten status, který zatím měli, vzhledem eh, k tomu rostoucímu penzu úkolů, které mají, že to bude znamenat, že budou vyňaty z toho zmražení rozpočtů evropských agentur. A najednou se mi zdá, že ten princip je jaksi ohrožen. Což je opět eh, rovněž velmi vtipné, protože eh, hlasujeme o legislativě, která postupně vstupuje v platnost, například EMEA, eh, e ESMA, CER a tak dále, to jsou všechno zodpovědnosti Evropské bankovní agentury nebo eh, Burkhartovy zprávy. IOPA bude mít spoustu práce a všichni víme, že to, je, že to jsou skutečně komplexní úkoly a zároveň to vypadá tak, že nějaká vůle zajistit i příslušné navýšení rozpočtu dané agentury, jak si chybí. A zdá se také, že je zde takový ten eh, všeobecný eh, systém škrtů, který stále některé eh, státy na radě preferují. Nicméně to vůbec nedává přece smysl. Nelze dávat agenturám dávat více legislativních úkolů a potom jim zkrátka říci, dobře, tak máte více úkolů, ale například se vám vůbec nenavýší personál. Já jsem sám na vlastní oči viděl, jak to vypadá v Londýně, kde jsou kanceláře EBA, Vidíme tam plno mladých, nadšených lidí, lidí nadšených pro věc, ale je jasné, že platy, které za tu práci dostávají, nejsou v Londýně vůbec konkurenceschopné. A velmi podobné je to v Eopě. Vzhledem k tomu, že mají vlastně novou konkurenci společného bankovního dohledu u ECB, takže není to jenom otázka velikosti, je to otázka toho, zda ti lidé dostávají náležité platy, aby ty pozice byly jaksi konkurenceschopné, jednak tedy s národními dohledovými agenturami, ale jednak i s pracovními místy v jiné mezinárodní konkurenci. Takže měli bychom hájit alespoň ten argument, že nemůžeme provádět evropskou finanční legislativu a nemít zároveň dostatek prostředků, aby proběhla i náležitá následná práce. A to je dlouhodobě pozice tohoto výboru, kterou bychom měli zastupovat, obhajovat i do budoucna. A upřímně řečeno, eh, se těším na pozměňovací návrhy, těším se na názory kolegů a těším se i na následnou diskusi. Doufám, že se nám podaří vypracovat dobře vyvá- dobrou a vyváženou zprávu o příštím rozpočtu. E, taky bych ocenil, e, paní předsedkyně, kdybyste mohla dát slovo komisi, protože bych skutečně rád věděl, kdy nám konečně komise dodá čísla a třeba by nám také mohla sdělit svůj názor, například v tom, zda budou Eh, zda dodrží ty eh, naše žádosti o rozpočet pro ty tři evropské agentury a Eurostat, nebo zda už teď eh, dojde k seškrtávání podle návrhu komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chcete, abych dala komisi slovo před stínovými zpravodajem nebo potom? Potom dobře, tak jo pan Markus Ferber za Evropskou lidovou stranu Masou. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Myslím si, že musíme nahlížet na věci střízlivě. Máme mezi tím obrovský aparát v Evropské komisi. Já vůbec nevím, kolik agentur máme, 25, 28, 30. A každý výbor bojuje za svou agenturu, aby byla ještě větší a ještě významnější a my v současné době budujeme něco, kde jsme pevného přesvědčení, že je to nezbytně nutné. A to rozhodně tu věc nezjednodušuje. Navíc ještě v dobách, kdy pro příštích sedm let můžeme jenom s velkou fantazí dostat více peněz, než které jsme měli v minulých sedmi letech. A to tu věc nečiní jednodušším. Eh, proto bychom se měli soustředit na to, co je opravdu nezbytné a měli bychom být ochotni na jiných místech eh, ke červeným škrtům. Existují naprosto možnosti, když zůstaneme v rámci kompetencí hospodářského a měnového výboru, protože my máme na starosti jenom malou část rozpočtu. Táží se, zda je skutečně naším úkolem finančně podporovat ty, kteří eh, konají a jednají proti nám. Já k tomu tedy nejsem ochoten, nejsem ochoten, aby se tam navyšovaly prostředky a to jsou věci, na které se musíme v klidu podívat. Co se týče agentur, mohu jenom podpořit to, co řekl pan zpravodaj Tady se nejedná o to, abychom prostě v soutěžení jednotlivých výborů eh, soutěžili o to, kdo má větší a silnější agenturu. Jde o to, abychom měli odpovídající personál pro úlohu těchto agentur. To je v několika málo slovech to, co chci říci k této. Děkuji vám mnohokrát. A dalším stínovým zpravodem je stínový zpravodaj socialistů a demokratů. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí kolegové. Jistě uznáte, že je velice delikátní začít naši práci eh, nad rozpočtem 2014, když ještě nebylo eh, rozhodnuto a nebyl ještě schválen finanční výhled 2014 až 2020. Výbor pro rozpočet o tom diskutuje dnes ale naši kolegové se nemohou formálně vyslovit před zářím. Musíme si uvědomit politický, velice citlivý kontext, eh, který vládne kolem této složky a také jistotou hlasování v parlamentu, eh, který chce vyjádřit svou moc a svou příslušnost. Eh, čili nemůžeme mm, předjímat, co se stane příští měsíc je třeba, abychom trvali na odstavci 2, pardon, abychom si uvědomili, že odstavec 2 je dostatečně problematický, protože už se odkazuje na rozpočet 2014. Můžeme reklamovat daleko silněji kontracyklický rozpočet v odstavci 1. A rád bych řekl, že komise stále ještě neschválila rozpočet pro rok 2014 my budeme mít tento test naší dispozici během týdne nebo za týden a e, my chceme nejprve vidět návrh komise, než se vyslovíme jako socialisté. E, a e, je třeba, abychom detailně analyzovali návrh komise v našem výboru. Chápu, že eh, návrh Svena Gigolda, který se soustředí zejména na politické priority jako financování dohlížecích agentur, Eurostatu a EBI, je velice inteligentním pokusem zvládnout tento problém záměrem zpravodaje, zpráv, záměr zpravodaje nesmírně zajímavý, stejně tak jako jeho návrh. Jiný program, který jsme mohli vyjednávat eh, na ekonu, by mohl být zmíněn v tomto stanovisku a mám na mysli fiskalis. Eh, myslím si, že nebudeme schopni nalézt dobrou dohodu ve výboru ekon ale rozhodně se budu snažit předložit návrhy pozměňovací, abych vylepšil zprávu pana zpravodaje. Děkuji mnohokrát a není další stínový zpravodaj Alde je pan Tonvals. Ale nevidím ho, je tady někdo, kdo ho zastupuje, kdo by místo něj se chopil slova, není tomu tak. V tom případě se dostáváme ke skupině ECR. Pan Cíle tu rovněž není. Je tu někdo, kdo by se chtěl vyjádřit k této zprávě. Není tomu tak. Nemám tedy stínového zpravodaje od GUE. Jsou tady jiní kolegové, kteří by se rádi vyjádřili. Pan Lamberts? Ne? Dobře. Není tomu tak. Já mohu hovořit jako GUE, mohu hovořit jako ECR, jsem dobrým hercem. Ne, ne, chtěla jsem vyzvat jiné kolegy, členy třetí třídy, víte, kteří takřka nikdy se nedostanou ke slovu. No, musím říct, eh, pane, pan Gigold, pane Gigold, musím říct, že bohužel tady nejsou zástupci komise, které, kteří by se mohli vyjádřit. a že prý vám odpoví písemně. Ale máte slovo vy. Ähm, no dobrá, když tady nejsou, tak také nemohou hovořit, to zní logicky. Ale jinak si myslím, jestli jsem to správně pochopil, tak ke konci měsíce by měli měla být čísla konečně k dispozici a to už skoro máme, takže doufám, že ta čísla také brzy dostaneme. Já jsem také zvědav na pozměňovací návrhy kolegů. Možná také zjistím, jak financujeme ty, kteří pracují proti nám, ale otázka zdali EFRAK budeme takto financovat, což je největší dotace v této oblasti, takže bych to měli e, řešit jinou zprávou, zprávou pana Stolojana. A potom ještě tady na kolegu jedna otázka. Bod číslo dvě se nemá chápat tak jako saldo či deficit evropského rozpočtu. Tady se hovoří o tom, že vždy, když se dělá rozpočtová politika, pak se musí také hovořit o úsporách a šetření. To vždy k tomu patří. A já z hlediska hospodářského výboru výboru říkám, že bychom neměli zasahovat do oblastí, kde existují také budoucí investice. Já vím, že minule si hovořil stejně tak a proto jsem si myslel, že je to pro tebe dobré. Já jsem se nechtěl přímo vyjadřovat k zemědělskému rozpočtu, i když tenkrát tvoje argumentace byla poněkud delikátní. Já jsem vždy proto, abychom vždy přemýšleli, mysleli o účinnosti a o úsporách a také u investic do veřejných uh, publikací a do mediální zpráce, že ty rozpočty nemusí být až tak vysoké. Ale tady je celá řada oblastí, kde by se dalo opravdu ledasco seškrtat v rozpočtu, tak abychom měli dostatek prostředků na investice v budoucnosti, které nespadají do naší oblasti. Tady bychom měli lovit někde jinde. Děkuji vám, to je všechno z mé strany. Děkuji. A není kalendář. První, toto byl první výměna názorů. Předla, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 18. července a budeme o nich hovořit 5. Eh, září a podle kalendáře rozpočtového výboru bychom měli také hlasovat už toho 5. září. Prosím. Paní předsedkyně, pan kolega Vandom to řekl, budou-li výsledky eh, Vždyť my vlastně nevíme, kde bychom měli zaujmout eh, naši eh, pozici a mm, jak to, že tady nejsou zástupci komise, no to všechno budeme vědět do té doby. Do té doby to budeme vědět. No ale nemá cenu udělat kalendář a potom to stále prodlužovat. Já bych řekl, že třeba bychom vyčkali, dokud nebudeme mít výsledek rozpočtových vyjednávání, protože nemá cenu, abychom anticipovali mm, škrty nebo já nevím co. Je třeba, abychom co nejefektivněji eh, postupovali. Máte pravdu, pane, ale Eh, sekretariát eh, vždycky eh, dělá určitý přehled. Je to jenom indikační pohled. Máme tady ale důkaz, jak se říká, je to velice obtížné umění, protože k němu dochází vždycky před těmi událostmi. Ale jak říkám, jsou to skutečně pouze předběžné věci, ale i pro mě je to tedy maximálně zvláštní, že píšeme zprávy, kde substance, k nímž substance vůbec neexistuje. A souhlasím s tím, co řekl Jean-Paul Kozes. Myslím si, že toto je třeba vyjasnit v okruhu koordinátoru. Jak to, že se píše zpráva, když k tomu nemáme vůbec odpovídající čísla, jako základ. To je skutečně velice podivné. A jinak platí samozřejmě, eh, že předpovědi jsou vždycky obtížné, zejména týkají-li se budoucnosti. Takže skutečně nevím, co to všechno má znamenat. Měl by mi to někdo vysvětlit. Ale eh, jako poslušný voják jsem si to samozřejmě zapsal. No, mohu vám říci, kdybych neseděla tady, tak já bych taky řekla, proč teď diskutujeme o rozpočtu 2014, měli bychom asi čekat. No dobře, ale je třeba, abychom věděli, že pakliže rozpočtový výbor mm, vezme v úvahu naše stanovisko, musíme mít určitý kalendář urč, a proto je důležitost pozměňovací návrhy tedy do 18. července a potom uvidíme Eh, počítali jsme s tím, že budeme hlasovat eh, v 16.40, nejsou tu ještě všichni a proto přerušuji naše zasedání a doufám, že se opět zhledáme přesně 16.14 proto, abychom hlasovali 16.40. A potom uh, budeme mít v 17 hodin snad novou předsedkyni, pakliže ne, budu k vaší dispozici a nyní přerušuji zasedání. Steht auch in der Tagesordnung. Okay. Tak, kolegové, doufám, že jste všichni připraveni. Děkuji vám. Děkuji vám všem eh, za schovývavost. Testovací hlasování si provedeme. Nemá někdo snad kartičku? Já nemám, přiznávám se ještě někdo? Ne, jste všichni vzorní, no tak to je dobře. Takže zahajujeme hlasování. Dobrá, ještě dva. Takže konec hlasování. Děkuji vám. Takže 22 lidí je spokojených. To je docela dobrý výsledek pro začátek. Takže odstavec 1 původní text. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Takže kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 5 byl stažen, takže kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 5A, to je e, staženo. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Teď kompromis E, až ho najdu. A co se stalo s dvanáctkou? Aha, ta byla stažena. Kompromis E, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis F, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď ústní pozměňovací návrh ke kompromisu G. To bude ve dvou částech. E, já bych rád protestoval proti tomuto návrhu. Ještě někdo protestuje? Aha, dobře, takže o tom hlasovat nebudeme, takže eh, samozřejmě jste mohli hlasovat proti, to je takové vstřícnější. No nic, eh, takže kompromis G eh, v původní podobě, kdo je pro? Proti zdržel se Přijatom. Teď ústní pozměňovací návrh k zeleným, k číslu 18. Je to úplně nová verze? No nic, eh, protestuje někdo? Nikdo neprotestuje. Dobrá, takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu a tím pádem ten původní návrh odpadne. Eh, nemám pocit, že to má smysl dělat dvakrát. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je, myslím, zamítnuto. Ale raději to zkontrolujeme. Eh, ještě někdo eh, hlasuje, takže 16 pro 21 proti, takže to je zamítnuto. Takže teď ten původní eh, návrh 18, kdo je pro? Proti. A teď už teda opravdu nevím, takže raději zkontrolujeme. Takže teď osmnáctka v původní podobě, prosím. Ano, původní text osmnáctky. Ještě pět vás musí hlasovat. Hlasujte, nebo vás e, vyloučíme z přepravy, abych tak řekla. Opět zamítnuto. Takže celkově zamítnuto. Číslo 18. Číslo 20. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. E, hlasování po částech 22. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 12, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 13, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. An eh, blok Eh, bychom mohli snad udělat vše až do konce. Souhlas? Dobrá. Takže až do konce, kdo je pro ty pozměňovací návrhy? Proti? Zdržel se? Takže všechno přijato. Eh, elektronické hlasování k pozměněnému textu, prosím. Ještě jeden člověk nám chybí. Děkuji vám. Takže se mnou 35 pro, 1 proti a 2 se zdrželi. Děkuji vám všem mnohokrát. Blahopřejeme eh, Burkhardovi. A teď myslím, teď myslím, eh, si dáme další eh, stručnou přestávku, než k nám v pět hodin dorazí pan ministr, takže až do pěti hodin odročuji zasedání. Okay. Takže kolegové, vítám zde pana ministra Michaela Noonena, stávajícího předsedu rady, který jsem přišel na obvyklý dialog s naším výborem eh, u příležitosti konce předsednictví. Myslím si, že jirské předsednictví může být celkem spokojeno eh, s tím, čeho dosáhlo. Já vím, že já jsem eh, a bude to jako obvykle 10 minut pro pana ministra, pak 5 minut na otázky a odpovědi a žádám všechny dopředu. Prosím, ponechte své otázky stručné a než to jsou skutečně otázky spíše než sdělení, aby byl čas i na reakci, eh, protože ty reakce bývají vždy ještě zajímavější. Takže eh, tolik k tomu. A Michael, dávám vám teď slovo. Eh, děkuji, Sharon. Byl jsem tu v lednu a vracím se sem dnes, na konci irského předsednictví. Eh, proběhlo pět rad ECOFIN a jedno neformální zasedání v Dublinu. Minulý týden eh, v Lucembursku a tuto středu proběhnou další zvláštní zasedání. Uvidíme, zda se nám podaří eh, dosáhnout shody o B2TVRD. Mnoho eh, bylo dosaženo v irském předsednictví a rád bych vás odkázal na svůj projev z ledna. Eh, v období těsně před naším předsednictvím jsme strávili mnoho času na všech úrovních na seznamování. Spolupracovali jsme s vámi jako kolegislátory na celé řadě složek a jsem přesvědčen, že to, tato spolupráce proběhla pozitivně a konstruktivně. Dosáhli jsme většiny z toho, co jsme si přece vzali v lednu. To, co jsme eh, navrhovali, byl dosti ambiciozní balíček návrhu, ale pak se nám podařilo ho dosáhnout. Naplánovali jsme si hlavně hospodářské řízení v rámci procesu evropského semestru a dosažení dohody o dvojbalíčku a dohledových opatření pro eurozónu. V oblasti finančních služeb jsme prioritizovali práci na bankovní unii a chtěli jsme eh, eh, eh, rozdělit finanční sektor a státní finance. Pracovali jsme na jednotlém dohledovém mechanismu a na nápravných opatřeních pro banky, a na, na e, možnosti jejich rozpuštění. Pracovali jsme také na MIFIDu a MIFIRu a e, dalších návrzích. Už na prvním zasedání Rady ECOFIN jsme se dohodli, že státy, které se chtějí posunout do další fáze pro zavedení daně z finančních transakcí, tak mohou učinit je to důležitý indikátor nestranosti tohoto předsednictví, protože jsme hlavně ostatním umožnili pracovat na tomto daňovém balíčku, který jsme sami chtěli zavést. E, navíc jsme měli další daňové priority. Vedli jsme jednání o společném daňovém základu pro e, korporace, o e, balíčcích na boj s daňovými podvody a na posílení snahy komise proti daňovým únikům a daňovým podvodům. Pracovali jsme na směrnici o vkladech a mandátu s třetími státy. Pokud jde o výroční rozpočet EU, e, tento proces jsme chtěli plánovat efektivně, pokud jde o výroční rozpočet na rok 2013 a pokud jde o přípravu směrnic na rok 2014. Je bez pochyb, že se nám podařilo dosáhnout i v oblasti finančních služeb značného pokroku. Je to velice důležitá oblast. Jednak zde sem spadá společná bankovní unie a i v této oblasti jsme se posunuli dále. To není důležité jenom pro irské předsednictví, ale pro Evropu jako celek. Dosáhli jsme schody eh, o směrnici o kapitálových nárocích, která stabilizuje bankovní systém celé EU. Dohodli jsme se na SSM a eh, dohodli jsme se na pozměnění nařízení o EBA, které posílí dohled nad bankami v celé EU. Byla to všechno náročná jednání a to i na poslední zasedání ECOFIN o směrnici BRRD. Je to důležitý boj a snažíme se jej vybojovat ze všech sil a dosáhnout v radě schody. Eh, chceme eh, společně s parlamentem i na toto téma ještě začít jednání. Samozřejmě eh, ještě v oblasti DGS, depozit garantijským systému záruky vkladu, zbývá mnoho práce. Zde je mnoho předpokladů pro to, aby takovýto systém mohl vzniknout. Zejména jde o chodu kolegislátorů. Jak všichni víme, tento systém posílí ochranu vkladů v celé EU. Jakožto předsednictví rady jsme si vědomi mnohých dalších aspektů finanční agendy. Je zde potřeba politická schoda o úvěrech a e, hypotékách, kde jsme implementovali nová pravidla, která jsou e, prospěšná pro spotřebitele i podílníky v celé EU. Doufáme, že se nám toto téma podaří schválit v prvním čtení v příštích eh, týdnech. Eh, do, dosáhli jsme dohody v eh, nařízení o transparentnosti, které transparentní trh pro malé a středně velký, velké firmy a, spol, a spotřebitele. A na posledním zasedání ECOFINu jsme se shodli na ustanoveních o MIFIDu a MIFIRu, která se, jak doufáme, posunou do fáze třístranných jednání. V otázce tržní jsme dohodli zmínili eh, také několik dalších důležitých témat. Například je to balíček o maloobchodních sítích a PRIPS. Eh, v radě jsme eh, výrazně postoupili o naříz, ve věci nařízení o cených papírech a o nařízení proti, o boji proti praní špinavých peněz. Dále jsme postoupili v celé řadě dalších finančních složek, ať už na jednání v radě nebo v rámci spolurozhodování s parlamentem. E, témata, která jsme nestihli dořešit, předáme příštímu rotujícímu předsednictví. E, je to součást naší práce. Je potřeba zajistit kontinuitu a postup v práci rady. Eh, samozřejmě víme, že jsme stavili na práci eh, kolegu z Kypru a doufáme, že eh, Litva pak bude pokračovat v našich stopách. Nebude to práce lehká. V oblasti finančních služeb máme dosti významnou agendu, je zde celkem 16 aktivních legislativních složek a nové složky k ním budou každý měsíc přibývat. Diskuse mezi radou a parlamentem, myslím, prospívají těmto legislativním složkám, protože je zlepšují, ale na to je potřeba získat zkušenosti z vlád členských členských států. Našimi hlavními cíly je vypracovávat kvalitní legislativu, která bude efektivní při svém eh, fungování, která bude rychlá a efektivní, ale nebude na úkor rychlosti obětovat správnost. Myslím si, že to je přístup, který se nám vyplatil. Eh, jak jsme se eh, poučili z nedávné finanční krize, krize státních dluhů, vypracovávali jsme postupně nové a reformované systémy a vypracovávali jsme i nové dohledové systémy na rozpočtovou a hospodářskou analýzu analýzu. dělá se lepší pravidla, na řízení deficitu a dluhu. E, zamě, e, zaměřovali jsme se například na fiskální balíček pro 25 členských států a větší flexibilitu cen. E, rovněž zároveň máme nyní lepší uplatňování pravidel, což znamená jistější půdu pro členské státy v plnění střednědobých cílů a používání systému včasného varování proti, proti excesivním schodkům rozpočtu. Máme efektivní řízení hospodářských politik v rámci evropského semestru a šesti balíčků hospodářských opatření. Snažíme se v současné době vypracovávat eh, konkrétně legislativní návrh v oblasti takzvaného dvojbalíčku, což nám dále zlepší pracovní půdu a budeme se snažit pomáhat těm, kteří se e, setkávají s problémy finanční stability. Dvoubalíček vstoupil v platnost konkrétně v květnu. E, tento evropský integrační proces je naprosto zásadní a pro ně je naopak důležité, aby členské státy diskutovaly své rozpočtové problémy s ostatními partnery v určité fáze v průběhu roku. Jakožto, jakožto předsednictví jsme předložili minulý prosinec plán na efektivnější fungování tohoto systému konzultací. Myslím, že jsme předložili celou řadu balíčků na zefektivnění hospodářského řízení v Evropské unii a že celý tento proces bude úspěšně završen na zasedání rady tento týden. Ehm, ačkoliv to není eh, konkrétně téma eh, finanční zprávy, měl bych zmínit ehm, jednostranou finanční pomoc pro Gruzii a další státy. Toto je téma, které se nedařilo posunout vpřed a Eh, bohužel ani my jsme nedosáhli uspokojivého řešení. V oblasti daní jsme dosáhli více, než jsme doufali. Jak už říká, jak už jsem zmínil, eh, na Ecofinu jsme dohodli, že členské státy, které chtějí, mohou zavést eh, daň z finančních transakcí. Prosadili jsme také na radě Ecofin eh, opatření pro boj s daňovými úniky. Společně s příslušným ředitelstvím a komisařem pro zdanění jsme 24. dubna vydali a zaslali členským státům memo, kde uvádíme několik e, opatření, která mohou již být přijata. Dohodli jsme se ve věci mandátu pro komisi na zahájení rozhovoru s třetími státy o e, dohodě pro boj s daňovými ráji. Dohodli jsme se na programu Fiskalist 2020, který je velice důležitý, zejména pro boj s daňovými podvody. Opět i e, tato složka čeká pouze na schválení rozpočtu a to naopak čeká na schválení víceletého finančního rámce. Dosáhli jsme u uzavření dohody o eh, boji s daňovými úniky a v pátek na Ekofinu se nám podařilo hm, potvrdit ještě další opatření proti daňovým únikům a daňovým podvodům, což eh, snad zajistí příliv dalších finančních prostředků do všech státních pokladnic v celé Evropě. Eh, dosáhli jsme také pokroku v oblasti CCCB, společné daňové, společného daňového základu pro korporace a i tato jednání byla úspěšně dovršena na červnovém zasedání ECOFINu. Bohužel se nám nepodařilo dosáhnout souhlasu v oblasti jednotného zdanění energií. Zatím jsme se dohodli pouze na minimální úrovni zdanění v oblasti energetické a na určitých výjimkách. Eh, chceme samozřejmě stabilizovat růst a podporovat tvorbu pracovních míst. Eh, ovšem šestiměsíční období je velmi krátké pro nastavení nových a lepších podmínek pro finanční systém. Nicméně se musíme dále snažit, musíme našemu finančnímu systému dodat důvěryhodnost, aby mohl růst. Finanční stabilita je důležitá, důležitý předpoklad pro růst zdůrazňuje potřebu toho, že Evropa musí jednak řešit odkaz finanční krize, ale musí rovněž se dívat dopředu a podnikat činnost, která podpoří růst do budoucna. Vzhledem k omezené dostupnosti finančních prostředků z veřejných rozpočtů a vzhledem k omezením na e, udílení úvěru ze strany bank v důsledku krize je teď zásadní pro všechny tvůrce politiky a další zúčastněné strany, aby zkoumali další možnosti, jak trhy, finanční instituce a finanční nástroje a instituce mohou být použity pro nasměrování zbývajících finančních prostředků na nové podniky, zejména v oblasti malých a středně velkých firm. Je potřeba zajistit e, středně a dlouhodobé financování evropského hospodářství. To je velice důležitý nástroj, protože se jedná o klíčovou politiku pro celou EU. Naše předsednictví bylo velmi aktivní v propagaci růstové agendy proběhla celá řada rozhovorů, mimo jiné na neformálním zasedání ECOFINu, eh, kde jsme se rozhodli ustanovit eh, zvláštní pracovní skupinu na vysoké úrovni na téma financování malých a středně velkých firm. Rovněž jsme podpořili eh, roli Evropské investiční banky ve věci rozšíření jejího investičního portfolia napříč všemi členskými státy. Učinili jsme také mnoho pro stabilitu jednotné měny, ekonomickou koordinaci a pro vyvinutí jednotné sady pravidel pro bankovní unii. Nicméně i v této oblasti ještě zbývá celá řada kroků a doufám, že podpoříte i příští předsednictví v tom, jak i ono bude dále budovat bankovní unii. Konec konců role předsednictví je umožnit schodu. A rada s parlamentem a ani žádné předsednictví nemůže nikomu určovat, jak se má rozhodnout. Předsednictví musí řešit konfliktní názory a musí vyjednat řešení pro přijatelné pro všechny strany. Za posledních šest měsíců jsme třeba ne všichni souhlasili vždy a se vším, ale vždy se nám podařilo dosáhnout východiska i u těch nejobtížnějších debat. A nakonec to je přece funkce nás všech. Musíme dosáhnout pozitivních eh, výsledků pro naše voliče. Vzhledem k tomu, jaké výzvy před námi staly na začátku našeho mandátu, myslím, že naše práce byla dosti úspěšná. Děkuji vám a těším se na komentáře. Děkuji. Je to opravdu dlouhý seznam, na kterém jste pracovali, protože jste zdědili hodně otevřených záležitostí a my jsme také vyjadřili naši frustraci s tímto stavem ale myslím si, že to, že je nadále hodně otevřených témat, není v důsledku práce irského předsednictví. To je v důsledku aktivity a činnosti eh, Evropské rady po celá léta. A nyní budeme, oh, dám slovo jednotlivým eh, skupinám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jistě, nepochybuji o tom, ani chvilku eh, o vaší angažovanosti, pane ministře a pane předsedo, a ani nepochybuji o té důležité práci, které máte ale eh, jistě pochopíte i má kritická slova. Řekl jsem, pane předsedo, že ne, my nepochybujeme eh, o vaší osobní angažovanosti, kterou, se kterou jste pracoval na vaší práci a z tohoto bodu lze říci, že irské předsednictví dobře pracovalo, avšak dovolte mi podívat se také na věci, jak vidí, na to, jak vidí věci naši občané. A pro občany Evropa eh, nespěje ku předu. Eh, volební výsledky každou neděli, když se podíváme na všechny neblahé reakce, které vidíme ve všech státech, ukazují, že vy i my že ani vám, ani nám se nepodařilo eh, představit občanům dostatečně práci, kterou děláme, protože tady máme řadu blokovaných jednání. Paní předsedkyně připomněla to usnesení, o kterém jsme hlasovali. Je to dost zvláštní, eh, kdy vlastně eh, spochybňujeme radu, mm, ne předsednictví jako takové a její schopnost vládnout. Dokonce i ty, kteří mají stejnou politickou barvu jako my. A parlament a paní předsedkyně už to řekla, jsme pracovali rychle, myslím, že my jsme nepracovali špatně, pracovali jsme tady, dopracovali jsme se k velkému koncensu, takže lze řešit otázky, které jsou před námi, ale tady ta potíž, ne, aby lidé pochopili, co to všechno děláme a také e, připustit, že krize ještě nes, končila. A vy jste rozhodně nepomohl toho, protože eh, paní, vaši ministři, když se scházejí, tak sice něco říkají v Bruselu, něco jiného říkají, když se vrátí domů. Mm, také jste se snažil s velkým nasazením Eh, aby se země dostaly do jedné linie, ale dnes je třeba konstatovat, že významná témata, eh, která jsou skutečně zásadního významu pro Evropu, jsou blokována. A chápu národní zájmy. Každá země hájí své národní zájmy, ale myslím si, že naši občané očekávají od Evropy jinou věc a eh, vlastně vysvětlení, proč se odklání od Evropy, je vlastně chybějící důvěra, kterou mají v Evropu, protože vidí věci, které byly špatně řešeny a i e, předsedou komise. Nezapomeňte na to, co jsem řekl o osobním vaším nasazení e, na začátku, když jsem se chopil slova, ale je třeba, aby se také vzala v potaz to usnesení, o kterém jsme hlasovali tady v parlamentu. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Uh, thank you very much, Mr. Děkuji vám. Já si myslím, že všichni známe problémy, ve kterých se občané nalézají. Nejenom, že by si to uvědomovala předsednická země, ale také ostatní země. My také se snažíme napravit celou situaci a taková finanční náprava není snadná. Jestliže jsou seškrtány výdaje, pak to má dopady na služby a jestliže také nedochází k růstu, tak potom také se zvyšuje nezaměstnanost. To je důvod, proč irské předsednictví si vybralo jako téma pro irské předsednictví jistotu, růst a zaměstnanost. A nám šlo také o nápravu deficitu a také o trvale udržitelnou zadluženost, protože jinak se nám podaří splnit naše dlouhodobé cíle v Evropě. Já si myslím, že v rámci EU musíme nadále pokračovat ve fiskální nápravě. A my všichni si uvědomujeme také debatu v jednotlivých zemích, například o úsporných programech a také o nápravných programech, zdali existují ještě další alternativy vůči těmto programům. A nejde o to, abychom měli nějaký náhradní program. Je třeba mít doplňující či paralelní program k tomu, co se děje. A na tom se musí pracovat. Pokud se týče budoucnosti a co také, za co jsme se přimlouvali jako předsednici. My se domníváme, že nápravný program obnovy by měl pokračovat, ale bohužel pouze pomalu eh, se dokončuje společný trh, což by zvýšilo naše HDP. A také bych bychom mohli také zvýšit tímto způsobem fondy a prostředky pro investiční banku a také musíme řešit otázku financování z hlediska reciprocity. Podíváme-li se na americký model, víc než 75% pro průmyslu jsou z jiných zdrojů, než jsou bankovní zdroje. A já se domnívám, že my příliš spoleháme na banky jako na zdroj likvidity. A finance a likvidita je potřebná především pro malé a střední podniky. A proto komise musí také předložit aby, musíme se snažit, aby e, e, komise předložila nový návrh týkající se financování a dalších paralelních postupů. Během šesti měsíců nelze dosáhnout všeho, ale my musíme začít budovat na tom, z čeho již jsme dosáhli. Děkuji vám a nyní za SAD Lien Van Gogh. Děkuji, Sharon. Pane ministře, jste dlouho trval ve vašem návrhu eh, na eh, správném ekonomickém či administrativním řízení. Ale tady je závažný demokratický deficit a viděli jsme nedávno, že komise definuje cíle snížení deficitu, které jsou daleko restriktivnější a daleko rychlejší než to, co navrhuje šesti balíček a dvou balíček. A také když se podíváme na, kdyby tady byla demokratická kontrola, mohli jsme se vyhnout chybám a nemusela komise revidovat svá doporučení pro určité státy jako Francii, Španělsko, Itálii a Portugalsko. A to je důvod, a proč teď dělám narážku na to, co pan Rasmussen prohlásil dnes. Pan Rasmussen, ředitel Evropské centrální banky, právě řekl, že v příští etapě Evropské měnové etapy bude zapotřebí více integrované ekonomické zprávy a kontrolované také demokratickými instancemi. A postoj, který hájil, je podobný tomu, co hájí parlament a co se také objevilo ve zprávě SISEN kde se říká, že na každé úrovni rozhodování je třeba demokratickou, demokratické kontroly. A tváří v tvář radě, tváří v tvář euroskupině je třeba posílit moc Evropského parlamentu, a má to být daleko víc Evropský parlament eh, než národní parlamenty. A já bych rád věděl, jaký je váš postoj v rámci této debaty a zda tuto zprávu předáte vašemu litevskému následovníkovi. Děkuji. Eh, K té otázce řízení Eh, tak evropský semestr v minulosti, myslím, fungoval dosti dobře. Bez větších výkovů, výkyvů my jsme ho dále jaksi uhladili a na základě doporučení komise jsme pracovali, myslím, dosti uspokojivým způsobem. Samozřejmě proběhla celá řada konzultací se zúčastněnými státy a komise dodala tedy ve finální fázi své doporučení, které radou prošlo bez pozměnění. Uh, a to bylo velmi užitečné. Jednoznačně e, se některým zemím poskytlo více času na potřebné úpravy, ale zvážíme-li argumenty, které zaznívaly o nedostatku poptávky ze strany spotřebitelů v Evropě, abychom tedy na základě tohoto dávali některým e, zemím více času. Mně to připadá upřímně dost rozumné, rozumné, rozumná žádost. Takže postup k daňové unii pokračuje, pravidla jsou stejná, od nich nikdo neustupuje, nicméně padlo rozhodnutí, že některým státům dáme více času, aby začaly plnit pravidla daňové unie. A mně to připadá v zásadě rozumné a v souladu s tím nejlepším makroekonomickým přemýšlením, Zda by se rozhodovalo bylo lépe, kdyby existoval nějaký parlamentní výbor, který by do tohoto procesu byl zapojen, nebo zda by to bylo jedno, nevím upřímně. Já jsem pro demokratizaci v Evropské unii a konec konců toto je už mé třetí předsednictví a věci se jednoznačně mění. Je velká výhoda míti parlament jako kolegislátora, a z našich zkušeností můžeme říci, že vlastně už do konce tohoto měsíce 10 nebo 11 složek budou vyřešeny a sedm z nich zhruba za plné kolegislativní spolupráce s parlamentem. Takže my toto předsednictví považujeme za velmi, velmi užitečné. Nicméně Evropa je takový pokračující příběh a my jsme, eh, myslím, na začátku takového projektu, který se nadále vyvíjí a vyvíjet bude. Eh, já jsem si četl právě eh, životopis Thomase Jeffersona a četl jsem se těch konfliktonech mezi ním a Andrew Hamiltonem mezi roky 1780 až 1790. Takže na konci tak, tamtoho století a vlastně je hodně zvláštní, jakým, oni, jakým způsobem oni reflektují přesně ty debaty, které probíhají teď tady. A je hodně zvláštní čísli, číst si o tom, jak těsná některá rozhodnutí v USA byla, která jak si celé Spojené státy posunula jedním směrem, zatímco klidně mohla dopadnout jinak a Spojené státy se mohly ubírat někam úplně jinam. Takže souhlasím s vámi v, tě, v té obecné rovině, ale věci se vyvíjejí dlouhodobě a myslím si, že ty velké skoky dopředu, v oblasti demokratizace a zužování Evropské unie jsou vždy reakcí na nějaký katalyzátor. Katalyzátorem fiskálně a bankovní unie byla ta katastrofální krize ve finančním systému abychom se posunuli k politické unii, asi budeme potřebovat nějaký další katalyzátor. Postup eh, málo kdy jde rovnou čarou, většinou jsou to takové skoky. Děkuji a teď za Alde Filip Debaker, prosím. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl nejdříve poblahopřát eh, k irskému předsednictví a k jeho úspěchům v eh, minulých šesti měsících, ale vidím, že některé úkoly se podařily, některé byly zablokovány. To je tedy jako úvod z mé strany. Já mám dvě konkrétní otázky. První může znít filozoficky. My v poslední posledních dnech jsme si vyslechli několik prohlášení pana Bernankeho ze Spojených států a na to reagovaly trhy velice prudce. A potom také čínská strana se vyjádřila, že také mají jisté finanční problémy. A my víme, že nejenom členské státy jsou finančně propojeny, ale my fungujeme v rámci globálního finančního systému. A je vidět, že rada na evropské úrovni nedosahuje dohody například na tématu bankovní unie nebo na likvidaci bank. Ale na druhé straně tady máme prohlášení Fedu a Číny, a které ukazují, že globální finanční systém není příliš bezpečný. Jak se dívá díváte na tato témata? Eh, nejsme příliš pomalí, nehrozí opět fragmentace evropského finančního trhu a jak to vypadá potom také s financováním malých a středních podniků, které se dostávají pak finančně do potížích. A mě by zajímalo, jak by eh, se to dalo v následujících měsících vyřešit. A za druhé, před několika týdny komise předložila jednotlivá doporučení pro jednotlivé země. A já jsem tam viděl jedno horizontální téma, a to je diskuse o důchodové reformě. Komise vydala také prohlášení o zvyšování důchodového věku a rada neustále hovoří také o různých strategiích pro předčasný odchod do důchodu, ale zatím se neděje nic v oblasti statutárního důchodového věku. A já se domnívám, abychom i tuto debatu vedli, tak abychom zabezpečili, že demografické změny také jsou vnímány členskými státy. A jak se tedy stavíte k těmto dvěma otázkám, prosím? Well, uh, uh, thank you very much. Děkuji vám. I think the, the two big projects that are... Děkuji vám. Eh, ty dva velké projekty, které v Evropě máme a které Rada ECOFIN vede, jsou fiskální a bankovní unie. Eh, pro tu bankovní unii eh, máme ty složky přesně tam, kde je chceme mít a během našeho předsednictví jsme s pomocí parlamentu dodali eh, CRD4, směrnici CRD4 a i ustanovení o jednotném dohledovém mechanismu SSM ten jeden velký kousek, který nám tady ještě chybí, je směrnice BRRD o rozpouštění bank. A ve středu se k tomuto tématu ještě naposledy setkáme, uvidíme, jak to půjde. Je zde několik věcí, na, které se schod, na kterých se shodneme, pak několik, na kterých se neschodujeme. Uvidíme, jak to půjde. E, tuto schůzku budeme plánovat dnes večer a samozřejmě bilaterální, bilaterální schůzky budou pokračovat jak ve středu, tak na zasedání rady. E, konec konců budeme pracovat tak dlouho, jak dlouho to potrvá. Ale jak říkám, vyhlídky nejsou tak úplně špatné. Možná to ještě stihneme. K otázce důchodových reform. Víte, e, důchody se reformují různě v různých státech v EU. A ti z nás, kteří pracujeme na nějakém programu, máme eh, eh, silný mandát. Například u nás je statutární odchod do důchodu v 60 eh, letech a i v jiných e, státech vidíme, že se už implementují pozdější odchody do důchodu statutární a jiné státy se pak těmito prvními státy řídí, takže nemáme žádný celoevropský předpis pro nastavení věku odchodu do důchodu. A to je možná dobré, protože v různých státech máme různou demografickou situaci a věk odchodu do důchodu, který je udržitelný v některém státě, nemusí být udržitelný ve státě jiném. Takže vždy potřebujeme nalézt rovnováhu mezi tím, co je vhodné pro centrum a co je vhodné pro periferii, pro jednotlivce. A to zejména v oblasti penzí je zásadní vzhledem k tomu, jak jsme rozdílní, jak rozdílná je demografie v jednotlivých členských státech. Samozřejmě ehm, celkový trend je k pozdějšímu eh, odchodu do důchodu. A myslím si, že některé věci by každopádně i nadále měly spadat do kompetence členských států. Děkuji vám. Um, A nyní za zelené bude hovořit pan Filip Lambert. Vítám vás, pane Nunene. Irské předsednictví opravdu dosáhlo několik různých dobrých úspěchů, například CRD4. My jsme to dotáhli do konce a je to téma, které nenabízí nejlepší řešení pro bankovní sektor, ale přesto jsme udělali dobrý pokrok. Vaše předsednictví pracovalo velice profesionálně a doufám, že ostatní také budou postupovat podobně. Já mám obavy týkající se BRRD. Vy samozřejmě nemůžete předjímat výsledky mimořádného zasedání tento týden. A jak si myslíte, že by se tato otázka mohla vyřešit? Zdali byste mi to mohl naznačit. A já jsem trošku iritován skutečností, že někteří hovoří o Irsku v souvislosti také s programem pro obnovu a podíváme-li se na celkovou situaci vaší země a na situaci obyvatelstva, tak eh, tady to, co se dělá v Irsku, není eh, sociálně eh, rovnoprávné. Já se domnívám, že především ti chudší nesou hlavní břemeno a Eh, je to velice složitá situace v Irsku, protože irští občané si nezodpovědně půjčovali, ale také brali si nezodpovědně úvěry. Takže vím, že situace není jednoduchá. Děkuji vám za vaše poznámky k irskému předsednictví a také k úspěchu v oblasti CRD4. Většina lidí ví, že se nám nepodařilo dohodnout se na CSR. CRD4 v Lucembursku a bylo, jednali jsme do velice pozdních hodin, ale bohužel jsme ne, se nám nepodařilo odstranit překážky, které byly na cestě. Proto jsem odložil toto jednání a budeme dále diskutovat o CRD nyní ve čtvrtek. Myslím si, že již jsme téměř dospěli ke konci, ale zatím, jsme tam, ještě ne, zatím tam ještě nejsme my musíme vytvořit rovnováhu mezi těmi, kteří chtějí větší flexibilitu a kteří chtějí větší harmonizaci. Spíše chceme bail-in na místo bail-out. Ale jsou tady některé země, které chtějí použít eh, přece jenom spíše přístupu bail-out na místo bail-in. Ale hlavní skupina se pohybuje směrem k bail-in, ale je tady nadále skupina zemí, které nejsou součástí eurozóny, ale chtějí mít flexibilitu a chtějí využívat také eh, metodu mail-out, bailout, což znamená, že chtějí využívat vlastní fondy, které si naschromáždili v průběhu let. Takže já doufám, že dospějeme k řešení a rozprava se bude týkat e, stupně flexibility a podmínek pro flexibilitu. To je to, o čem budeme ve středu jednat a doufám, že dospějeme k dohodě. Pokud se týče uh, E, popisu Irska a také nápravného programu, já vím, že my se nyní snažíme opravdu řešit těžkou situaci irských občanů a vím, že nejenom ti nejzranitelnější nejsou za největší břemena, všichni lidé ne, musí nést břemena, ale samozřejmě nejvíce jsou postiženi ti, kteří eh, přišli o práci, ale v současné době máme obrovské eh, obrovské daně a to je 52% a to je pro občany, kteří vydělávají více než 32 tisíc euro. Takže vidíte, že nikdo to nemá snadné. A e, diferencovat zranitelné a e, méně zranitelné se opravdu těžko dělá, ale myslím si, že my dosáhneme našich cílů v roce 2015 a my Nyní však podporujeme růst a rosteme více než evropští sousedé a doufáme, že tento trend bude pokračovat. Situace je složitá pro všechny a my se snažíme břemena rozkládat rovnoprávně. My máme také různé sociální dávky, které jsme rozdělovali v průběhu krize. Především jsme zabezpečovali dávky pro nezaměstnané. Děkuji. Uh, thank you. Uh, Děkujeme. A teď za EFD uh, Sam Peter, prosím. Ja tervetuloa, herra ministeri. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych přivítal pana předsedu v našem výboru. Mám několik otázek, které možná nebudou tak snadně k zodpovězení. Minulý týden na Ecofinu eh, se rozhodlo o určitých usnadněních pro mnoha zemí, zejména co se týče odstraňování rozpočtového deficitu. Jak na to hledí Irsko? Byla tato usnadnění skutečně nezbytná a rozumná? Možná, že ano, ale uh, Eh, nepovede to ke stálému trendu a jaké důvody vidíte vlastně pro toto usnadnění? Děkuji. No, eh, naše vláda v Irsku začala v březnu 2011. A trojka, která v Irsku tehdy byla, a vlastně pokračoval tam pracovní program, za kterého proběhla celá řada průběžných jednání o tomto programu a první nové vyjednávání programu nám v podstatě poskytlo jeden rok navíc, abychom ty deficitní cíle začali plnit. Eh, bylo to tedy 2,14 eh, minus 2%, 2,15 a Portugalsko na tom bude teď podobně, podobně například a eh, ty procedury pro přílišný deficit znamenají, že ještě několik dalších zemí dostane pár let navíc, aby eh, své deficity zvládly. Takže my jsme byli první zemí, která dostala ten rok navíc a tím pádem nebudeme příliš přísní na všechny ostatní, aby oni dodržovali ty původně stanovené lhuty. Z makroekonomického hlediska bych to obhajoval tím, opět s tím tady irským kloboučkem teď, je, že náš model pro pracovní místa a růst a vlastně takové to navracení se do toho ekonomického mainstreamu je exportem řízený růst. A z tohoto hlediska pakliže naše e, zákaznické země od nás nemohou nakupovat, my nemůžeme exportovat. Pakliže se snižuje poptávka ve velkých zemích, jako je Francie, a nemůžou přijímat tolik irských exportů, jako obecně a tradičně přijímají, tak e, čistě z toho irského pohledu se nám hodí pokud některé klíčové evropské ekonomiky budou mít víc času na přizpůsobení se, protože se tím zachová spotřebitelská poptávka a nedojde k takovému šoku. Což neznamená, že ty korekce by e, neměly být prováděny. Samozřejmě je to takové dosti ošidné rozhodnutí ale je potřeba dostat se k deficitům pod 3%. Musíme si uvědomit fakt, že balíček stability a růstu eh, v roce 2002 eh, byl také porušován. Ještě předtím se pravidla porušovala a my doufáme, že se konečně začnou společná fiskální pravidla uplatňovat. My nechceme platit, eh, měnit pravidla, chceme pouze změnit časový rámec, v rámci kterého se cílu bude dosahovat. Děkuji. Um, Hans-Peter Martin. Hans Petr Martin. Děkuji. Mám otázku, která je nasměrovaná do budoucnosti. Tento víkend, jak americký FED, tak i další banka jasně ukázali, že jsou u konce pe- e, časy levných peněz a zaplavování trhu. A také bylo řečeno, že mnoho států to, to, tuto možnost nevyužilo, což znamená, že sanace bank nebyla až tak dobrá. A tady nehovořím o Irsku a vy jste říkal, že jste již absolvoval tři předsednictví rady a proto vás žádám, abyste se střízlivě podíval do budoucnosti. Jak e, vy si vykládáte tyto názory a tato stanoviska? Co to tedy znamená, toto vyjádření pro budoucnost? Thank you very much indeed. Děkuji vám. My jsme spolu hovořili v lednu, pak byl tady model, který měl dvě fáze. Byla zde Čína a nové rozvíjející se země, které se rozvíjely dobře a potom tady byly eh, staré ekonomiky v recesi. O šest měsíců se model otočil. Máte tady rozvíjející se ekonomiky a Čína, které se nadále dobře rozvíjejí a USA se dostaly z recese a nyní rostou asi 2,5 až o 3 e, e, e, ty krizová opatření, která byla zavedena Fedem, protože tisknutí peněz, to je vždy krizové opatření, oni od něj odstupují a zbytek světa, například tedy především Evropa, je nadále v recesi, takže americká také přátelé bychom měli také motivovat, aby se vrátili k normalitě, aby to neudělali náhle, protože to nám způsobí velké problémy. A já bych doufal, že Evropská centrální banka tak eh, doufám, že bude postupovat rozumně a já si myslím, že pan Draghi je kompetentní člověk a on bude dělat to, co je nutné a eh, on také musí zavádět OMT a to je jiný způsob, jak postupovat jako Amerika. Takže my se musíme dívat na evropský prostor a musíme přivítat to, že Amerika e, opouští recesi, ale neměla by to dělat skokově, měla by postupovat postupně a pomalu. Já si myslím, že musíme také sledovat situaci v Japonsku, protože tam jsou pokusy o eh, instalování nového modelu, který zatím ještě neznáme. A já doufám, že toto nepovede k žádným odvetným opatřením. A já doufám, že to zlep, tento model zlepší konkurenceschopnost Japonska já doufám, že jsem tímto způsobem odpověděl na vaši otázku. Takže je to otázka spíše na G7 a G8, protože my se nalezáme v širokém prostoru. My musíme nadále o, o kontrolovat naše deficity, ale potřebujeme také růsta zaměstnanost. Já se nedomnívám, že demokratické centrum v Evropě. Tady máme takové eh, modely vládnutí eh, eh, středové a levice a středová pravice, ale já si myslím, že tento model pravděpodobně už nedokážeme udržet a ze, my musíme se skutečně pokusit se nastartovat opět růst v Evropě a především řešit nezaměstnanost mladých lidí. A nyní Berne Langen. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Vy jste během svého půlročního eh, předsednictví skutečně měl celou řadu obtížných bodů na programu a také jste musel ještě zpracovat to, co nebylo možné během kyperského předsednictví. To si zaslouží naše uznání, ale také přesto některé věci zůstávají. Vy jste mm, se zmínil o Japonsku. Japonsko je příkladem proto, že vysoké zadlužení a nedostatečné Eh, fungování hospodářství nepřineslo žádné výsledky eh, během 15 let. A my vidíme, že 15 let v Japonsku stroskotalo to, že ta politika nedostatečných investic do hospodářství a rád bych navázal na dva body, které jste zmínil. Řekl jste, že se podařilo eh, dát ku předu to rozdělení mezinárodním zadlužením ale to se vůbec nepodařilo, protože na základě levných, levných úvěrů Evropské centrální banky nedostaly tyto peníze podniky, ale byly skupovány státní dluhopisy, to znamená, že závislost neklesla, ale naopak se zvýšila, podle mého názoru. A druhá věc v této souvislosti je otázka, hovoříme-li o 16 legislativních návrzích které vznikly během vašeho předsednictví nebo byly částečně ukončeny během vašeho předsednictví, slýcháme výtku bankovního sektoru, že to je nadměrná regulace. Dokonce jsem slyšel regulační tsunami v poslední době. Domníváte se, že banky tady mají pravdu? protože závislost státu na bankách se projevuje také tím, že zejména v menších státech, a Irsko není žádnou výjimkou, v Kypru, na Kypru, v Lucembursku, na, v Irsku, na Maltě, že tam eh, v poměru k sociálnímu produktu je bank, byl bankovní sektor nad, nad, naddimenzován. A když se podíváme do USA, tak 90% se financuje inve, mimo bankovní sektor. Uh, a vzpomínám-li si, tak pan komisař Barnier oznámil, eh, že přijde s nějakou zprávou o stínovém bankovním systému a právě tato neregulovaná oblast se stává problémem. Jak vidíte spojení mezi těmito oběma oblastmi s ohledem na vaši zasloužení hodnou práci jako předsedy rady? Well, on the question of Japan. Děkuji. K té otázce Japonska Eh, která, které strávilo 20 let v deflační ekonomice a v podstatě bez růstu s klesající populací a tak dále. Víte, jakákoliv nová vláda v tuto fázi s mandátem pro změnu musela změny udělat obrovské. A já doufám, že to, co dělají, bude fungovat. Ale upřímně, úroveň zadluženosti v Japonsku není srovnatelná s Evropou. Eh, naposledy, když jsem se na to díval, tak to bylo, myslím, nějakých 225 HDP průměr v Evropě asi 93 nebo 94 HDP. Takže skutečně nejsme ani na míle daleko, na, na míle přiblížení k tomu, jak astronomické dluhy jsou v Japonsku. A jak, dou, jak říkám, doufám, že to, co se teď zkouší v Japonsku, bude fungovat, protože všechno to, co se zkoušelo po velmi dlouhou dobu, vlastně vůbec nefungovalo. K otázce regulace bank. Myslím si, že Banky způsobily mnoho utrpení obyčejným lidem. A to po celém světě, zejména v USA a v Evropě. A myslím si, že nás bankéři zklamali, nechali nás na holičkách ale e, v, na konci 90. let e, v celé Evropě to bylo takové velké hnutí, bylo to i u nás v Irsku, bylo to takzvané light touch regulation, to znamená regulace v rukavičkách, že se stanoví principy a že e, odborníci na bankovnictví se jimi budou řídit z etických morálních důvodů. Ale oni to nedělali. Takže ta regulace v rukavičkách selhala. Není proto podle mě překvapující, že se Evropa teď dostává k takovému pevnějšímu sevření eh, bankovního sektoru a já to upřímně plně podporuji, musí to pokračovat. Ovšem, myslím si zároveň, že v Evropě až příliš zdůrazňujeme bankovní systém jakožto jediný, jediný zdroj likvidity a peněz pro investice. A proto prosazuji eh, a prosazoval jsem během našeho předsednictví Eh, možnost nebankovních investic. Je to vlastně taková součást našeho plánování, i když už jsme eh, se chystali na předsednictví v radě. Eh, mé ministerstvo minulý prosinec hostilo workshop na vysoké úrovni o nebankovním financování růstu a zaměstnanosti v EU, bylo to v Dublinu. A na základě toho pak komise vydala zelenou knihu, o které už se tu hovořilo. A to vedlo pak k vytvoření té celé evropské skupiny Eh, tam byl eh, spolupředsedou tajemník mého ministerstva a cílem té skupiny bylo, jak si začít prosazovat nebankovní investice, nebankovní půjčky a stimulovat průmysl, zejména malé a středně velké firmy. A v rámci tohoto paradigmatu se zmiňuje ta otázka stínového bankovnictví. Je to téma, které je potřeba regulovat, nicméně je potřeba tomu ponechat určitý prostor na trhu, aby to nějakým legitimním způsobem mohlo prospívat evropskému hospodářství, aby to mohlo vytvářet pracovní místa. Děkuji. Děkuji za SAD Entven Sanchez Prezedo. Yes. Děkuji mnohokrát. Já bych eh, také chtěl poblahopřát panu ministrovi za to, jakým způsobem vykonával předsednictví. Domnívám se, že přispěl velice pozitivně, zejména k některým tématům, které jsme měli v rukou a která pokročila. Já jsem například byl zpravodajem pro hypoteční úvěry a velice jsem byl spokojen se spoluprací s irským předsednictvím a s jeho konstruktivním přístupem a podařilo se nám dosáhnout dohody 20. 22. dubna na posledním trialogu. Je tady jedno téma, které zůstává otevřené a které mi způsobuje obavy. Protože v tom trialogu zůstala otevřená dokumentace implementace direktivy. Je to článek 28, eh, kde je to tedy interinstitucionální záležitost a my jsme se domnívali, že by bylo lepší to uzavřít horizontálním způsobem. Také jsem byl autorem směrnice Omnibus 1, kde se jedná o různé korelační vztahy. Vím, že tady je společné prohlášení Rady a parlamentu, že se toto téma bude pojednávat. E, téma e, týkající se 04 CRD, CRD 4 a tady bylo zapotřebí velice detailních vysvětlení a my jsme také vyžadovali, aby došlo k určitým eh, prostředkům vzhledem k té komplikovanosti celé otázky eh, a k hypotečním ehm, specifikům v jednotlivých členských státech a také Evropské centrální banky, která tady má své místo a také je to velice senzitivní otázka ve finančních kruzích. Text 20. května stáleho zastoupení nám dalo původní návrh komise a my jsme k tomu dali své připomínky a byla to tedy směrnice která půjde do druhého čtení, jestliže se nedojde k opatřením a nedojde k jejímu schválení. Přitom by tento předpis mohl pomoci k vyřešení rostoucích dluhů v evropských státech. Já bych vás chtěl požádat, protože předsednictvo ještě neskončilo, kromě toho jistě budete doprovázet i budoucí předsednictví. Chtěl jsem požádat, aby jste neopustili toto téma, abyste pokračovali ve spolupráci ve stejném konstruktivním duchu, které jste spolupracovali již v minulosti. A také jsem se chtěla zeptat, jak se budete dívat na přímou kapitalizaci, jak se chopíte tohoto tématu. Děkuji. Um, just before the minister replies... Než pan ministr zareaguje, Eh, ačkoliv eh, vy jste ten výraz korelační tabulky Antoli nepoužil, eh, srovnávací tabulky, ono to není relevantní, ono, tam se žádá o dodatečné informace pakli, že je něco nejasné, takže tady nejde o to, že bychom ty korelační tabulky chtěli krok od kroku je to spíše něco, čemu rada neustále odolává. Nicméně já myslím, že už mohu předejmout tak trošku tu odpověď, která teď asi přijde. Prosím, pane ministře. Eh, eh, <clears throat> provizorní dohoda byla dosažena 22. dubna na posledním politickém trialogu a navrhlo se eh, radou podpořit tuto směrnici prostřednictvím ambasadorů členských států nebo stálých zástupců 8. května jako e, zpravodaj bych vám chtěl pomoci za e, pomoc e, za prosazení tohoto tématu. Teď musí parlament hlasovat v plénu o kompromisním textu odeslaným koreperem s pozměňovacími návrhy výboru Ekon. Toto plénum se očekává buď v červenci nebo září pod litevským předsednictvím Upozornili bychom ještě na ten rozdíl názor v tom eh, vysvětlujícím prohlášení. Eh, je to přesvědčení rady, že bychom měli dodržet institucionální dohodu, která zajistí hladký průběh dohody v prvním čtení. Nicméně jsem si jist, že nastávající litevské předsednictví eh, si tento náš dnešní rozhovor poznamenává a že toto téma, které zmiňujete, bude v jejich patrnosti. Děkuji. Děkujeme. Teď za EPP Diogo Feio, prosím. Děkuji, pane ministře. Dovolte, abych vám nejprve poblahopřál k profesionálnímu způsobu, jakým jste vedl předsednictví Nastoupil jste do stopy bývalých irských předsednictev. Byla tady řada kontroverzních otázek s pohledem na problémy přizpůsobování. Já jsem z Portugalska, které se také pokouší provést ehm, uspůsobení či přizpůsobení v rámci daných podmínek. Chtěl jsem se zeptat, jak jste zažíval vyplnění těchto problémů? Jak nahlížíte na výsledky programů, které již proběhly? Do jaké míry by byly, bylo možno zlepšit tyto programy? Eh, jakým způsobem by bylo možno je kritizovat Portugalsko? splnilo eh, kritéria programu a existoval pozitivní vývoj, co se týče odbourávání strukturálního deficitu eh, veřejného rozpočtu. Eh, export se zase zvýšil, ale skutečně existuje posílená recese rok po roku a nyní máme také zhoršení situace v nezaměstnanosti, která stoupla až na 12%, což politicky je neúnosné. Do jaké míry vidíte možnost zlepšení těchto programů? A potom také existovala jedna sporná otázka, do jaké míry by měl Mezinárodní měnový fond se účastnit těchto programů. Domníváte se, že by se měl zúčastnit, a nebo ne? Yeah, thank you very much indeed. Děkuji. Já musím říci, že Irsko a Portugalsko má mnoho společných zkušeností, také celá řada podmínek v programech byla stejná a podobná. Vy jste také trpěli stejnými podmínkami jako my přizpůsobení programů Myslím si, že trojka nás mohla o programech lépe protože e, z informace o programech vedlo k obavám, vedli k obavám. A e, já se domnívám, že až když vznikaly osobní vazby mezi členy trojky, pak se také informace zlepšily. Mezinárodní měnový fond eh, byl také důležitou součástí programu, protože Evropská unie zatím neměla žádné zkušenosti s programy bailout a zachraňováním bank a tak eh, si myslím, že měnový program také dobře spolupracoval s Evropskou centrální bankou. Já doufám, že na konci programu příslušné země budou mít plný přístup k trhu a že budeme mít eh, lepší ekonomiky. To znamená, že doufám, že nebudou neustále následovat období růstu a potom pádu, že nebudou již eh, ekonomiky eh, takovýchto bublin a že budeme mít založeny ekonomiky na založené podnikatelském duchu, na vzdělávání, na nových technologiích, na moderním průmyslu, které nás budou tímto držet nad vodou. A já také doufám, že bychom, že budeme mít v budoucnosti lepší programy. A nyní Gunnar Hockmark kterého pravděpodobně neznáte, který je e, zpravodajem pro BRRD v parlamentu. Děkuji vám, blahopřeji jirskému předsednictví k dosaženému úspěchu. Bohužel litujeme samozřejmě, že minulý pátek jste nevyřešili ten velký problém týkající se CRD. Doufám, že se to podaří tento týden E, díváte, že existují možnosti pro dosažení úspěchu. Vy jste tady hovořil o otázce flexibility a tady zajisté musí existovat jisté rozdíly mezi zeměmi eurozóny a neeurozóny, protože je třeba také řešit problémy, které vždy vznikají, ale je tady také rozdíl mezi bail-in a bail-out, protože bail-in je jeden důležitý nástroj, který je výhodný pro budoucnost, ale jsou také situace, kde nefunguje dostatečně a nebo ho nemůžete uplatnit, protože byste dokonce zhoršili hospodářskou situaci. Takže je to otázka mít širší možnosti Eh, jak postupovat. A každá vláda by měla mít možnost stabilizovat svou vlastní ekonomiku v parlamentu. My jsme již této jisté rovnováhy dosáhli. My neříkáme, je to buď a nebo. My říkáme, že eh, uděláme nebo můžeme mít bail-in a pokud to nebude fungovat, pak také může nastoupit veřejná intervence. Ale je třeba mít také kritéria, jak postupovat eh, při veřejných intervencích a jak zabezpečit také peníze občanů já bych vás požádal, abyste se také podíval, jak parlament se staví k tomuto řešení a jaké má návrhy na toto řešení. A proto se ptám, uděláte to, podíváte se na tento návrh do středy? Já eh, souhlasím s vaší analýzou a ta s tím, jak jste prezentoval svoje argumenty. Předsednictví vždy je vyjednávačem a vyjednávač musí stanovit prostor, který existuje, tak, aby i e, možnost bail-in i bail-out byla možná. A v rámci tohoto prostoru musíme dospět ke kompromisu. My všichni známe onu větu příliš velké napád. Takže too big to fail. Takže tady to vypadalo, že ty velké banky by mohly zlikvidovat celé státy a mohly by zbankrotovat státy. Takže my musíme mít takové banky, aby nebyly příliš velké, to znamená oddělit eh, banky od státu a to je také naše úloha. My jsme řekli, že hodláme prolomit tento začarovaný kruh to je to, co také souvisí s vytvořením bankovní unie. A když to začneme dělat v praxi, Jestliže je třeba zachránit nějakou banku, tak nemá smysl tam přivést tuny veřejných peněz. Potom banka musí být spíše reformována ze svých vlastních zdrojů, to znamená bail-in. A musíte začít tedy eh, využívat aktiva a jednotlivé aktéry a podílníky banky. Znáte hierarchii, o které bylo nyní rozhodnuto ale jak říkáte, že může nastat také doba, kdy tato teorie může také být zničující pro ekonomiku. A pak je tady také problém zemí, které buď to pomohli svým bankám tedy a v současné době mají k dispozici velké zdroje a mají také zkušenost, jak nakládat s těmito narušenými bankami a chtějí právě všechny tyto zdroje využít. Není to otázka buď to ins nebo outs. Tento problém se zbytečně by zvětšoval v důsledku eh, bank, které nejsou členy eurozóny. Takže je třeba mít určitý mandát pro bail-in, ale pak musíte mít také možnost využít další zdroje z bail-out. A já se domnívám, že my se na takovém ve to zásadě dohodneme. Je to otázka aritmetiky, kdy, co a za kolik. Myslím si, že ve, čtvrt, ve středu večer bude hodně pozdě, ale doufám, že k dohodě dospějeme. Takže toto je opravdu velice důležitá věc, takže prosím, můžete se ještě jednou vyjádřit. Já vám za to děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité, aby Rada dospěla společného řešení. Ale zároveň je důležité, aby dosáhla řešení, na kterém pak může dojít ke kompromisu mezi parlamentem a radou. A proto je, myslím, důležité, abychom si uvědomovali, jak různá stanoviska zde máme a to, že to řešení nějakým všeobecným přístupem v radě je toho druhu, nebo bude toho druhu, abychom měli společné rozhodnutí obou spolulegislátorů. A z tohoto hlediska je, myslím, důležité zohlednit, že to není jenom otázka bail-in nebo bail-out taková analýza by byla špatná. Je to otázka toho, že nastanou situace, bez ohledu na to, v jakých podmínkách jsme, že budeme mít nějaký nástroj, který teoreticky je velmi dobrý, ale bude vždy stačit jenom do určité míry. Eh, třeba nebude dostatečný v systémové krizi, jakou jsme právě zažili. A myslím si, že by nebylo zodpovědné pro kohokoliv z nás vylučovat možnost toho, aby vlády sami zajišťovaly stabilitu vlastní ekonomiky. A to je, myslím, realita, kterou musíme do toho společného kompromisu nějakým způsobem zakomponovat. Děkuji vám. Ano, děkuji vám. Víte, já nevidím až takový rozdíl principiálně mezi tím, co jste řekl vy, a mezi tím, k čemu se snažím dospět já. Samozřejmě budou tam určité rozdíly v detailech, ale samozřejmě vaše eh, názory zohledním. Nemá smysl mít eh, závěr rady, který pak bude zcela konfliktní s tím, co chce parlament. Děkuji. Děkuji. Teď za SAD Ani Podimáta. Sharon. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych tuto diskusi spojila se směrnicí o sanaci bank. A to bych chtěla zároveň navázat na otázku rekapitu, rekapitalizace. Považuji za velice významné, aby v prů, že v průběhu posledního předsednictví se dosáhla úspěchu, ale stále ještě zůstává celá řada otevřených otázek. Například otázka rekapitalizace a jejího spojení eh, s směrnicí o obnově a sanaci bank. A také otázka, kdy by tento posle, tato poslední pomůcka měla být eh, použita. A druhá otázka, která je rovněž důležitá, to je otázka, která se týká zejména vaší země, ale také mé země, Španělská, Kypru, také portugalská. To je toto slavné rozhodnutí ke zpětnému používání přímé rekapitalizace, což je něco, co by se nemělo dělat systematicky, ale o čem se má rozhodovat případ od případu. Stačí to, nebo do k tomu nutná předem definovaná kritéria, která by zde měla platit, na jakém základě se tedy, na jakém základě ministři hospodářství a financí rozhodnout o takzvané zpětné rekapitalizaci. Když už žádná kritéria nestanovily, to platí zejména také pro Irsko. Irsko se pokouší do roku 2013 dostat se z tohoto nadměrného deficitu. Bude to stačit jako kompromis? Děkuji. Well, the, the process... Děkuji. No, ten proces, eh, který vedl k těm eh, dohodnutým opatřením pro implementaci Evropského stabilizačního mechanismu a k té možnosti rekapitalizace bank, ten už probíhá několik měsíců. Eh, proběhlo zasedání takového malého pracovního výboru a při třech příležitostech se o tom debatovalo i v rámci euroskupiny, eh, kdy jsme se snažili vypracovat pro tento výbor pokyny. A pak všechny tři rozpravy se združily a minulou středu proběhla závěrečná debata o tom, jaké ty pokyny budou. Takže ty pokyny už existují. A myslím si, že všeobecně panuje názor, že Jenom velmi obtížně se tam to téma retrospektivy zachovalo, nicméně je tam. Eh, je to tam zakotveno na základě principu možnosti retrospektivy pro rekapitalizaci případ od případu. A to je ten klíč tady k tomu. Takže ty hlavní vlastnosti se odsouhlasily, podrobné pokyny už jsou v procesu zpracování, ale je to jako celá řada podobných témat, Ehm, je potřeba podívat se, jak bude fungovat aplikace v prvním případě. Pak bude jasné, co všechno se může stát. Ehm, v rámci ESM nebyly vlastně alokovány vůbec žádné finanční prostředky na rekapitalizaci bank a neočekává se, že by se cokoliv stalo i v příštích 12 měsících. Teprve potom se to celé spustí, takže bohužel vám nemohu odpovědět konkrétněji než takto. Je to něco, co už se nějaký čas zpracovává z hlediska Irska, z hlediska eh, Portugalska a Španělska se to, myslím, pohybuje uspokojivým směrem. Nicméně eh, řádný test proběhne až ve fázi implementace. Děkuji. Děkuji vám a nakonec za EPP Marian Tyson. Prosím. Ik kan mijn vraag al direct in twee stukken kappen, want... Děkuji vám. Mm, Mohu svou otázku hned rozdělit do dvou různých aspektů. Paní Podimáta vlastně už mě předběhla ve svých otázkách. Já jsem byla zpravodajkou pro jednotný dohlížecí mechanismus a učinila jsem všechno, co stálo v mým silách, abychom to dostali hodně jako předu, zejména s ohledem na přímou rekapitalizaci bank. Uh, Nejprve bych chtěla poblahopřát irskému předsednictví. Samozřejmě můžeme říci, že sklenice je napůl prázdná nebo napůl plná. Já bych řekla, že je napůl plná. Celá řada věcí se povedla a mohu souhlasit s panem Gozesem, že lidi samozřejmě eh, potřebují vidět výsledky, ale to bude viditelné později. Musíme alespoň tedy vysvětlovat, co jsme všechno podnikli, abychom k takovým výsledkům dospěli. A teď ještě dvě otázky jako zpravodajka o jednotném dohlížecí mechanismu. ECOFIN již eh, přeskoumal již ECOFIN, které státy, které nejsou členem eurozóny, možná budou volit opt-in, čili dobrovolně vstoupí k tomu dohlížecímu mechanismu a máte také nějakou představu o tom, kdy Rada Ekofinu co nej, by mohla, co ne, kdyby mohla nej, v nejbližším termínu dosáhnout eh, nějaké dohody. Možná, že máte ještě další informace, eh, které jste získal na posledním zasedání jako Finu. A teď k poslednímu poslední konzolidované, eh, k poslednímu konzolidovanému základu daně pro zdaňování společností. Já vím, že jste nebyl příliš nadšený. Já jsem byla zpravodajkou pro toto téma v parlamentu. My jsme o tom nevyjednávali, protože parlament tady má jenom konzultační funkci. Ale byla jsem velice překvapena nejnovějším vývojem a tomu, jak se hovořilo o objevování daňových děr a o daňových unicích a daňových rajích. A tam se vůbec nehovořilo o této dani, která by vlastně mohla tady velice pomoci. Do jaké míry, jak na to pohlížíte vy, zejména s ohledem na ten vyměřovací základ? Děkuji vám mnohokrát. Jako zpravodajce k SSM vám děkuji za podporu. Konec konců byl to obrovský kus práce, který jsme zvládli na té kolegislátorské bázi. E, pokud vím, tak komise připravuje e, návrhy k fondu pro rozpouštění institucí, který brzy předloží a poté uvidíme, jakým způsobem by ten mechanismus opt-in fungoval. Musíme zkrátka počkat na ten návrh, teprve potom uvidíme, jak se věci možná budou mít k daňovým únikům. Myslím, že není jiné téma, které by bylo tak dominantní v mezinárodních debatách a hospodářských debatách za posledních několik měsíců. A my jsme k daňovým únikům a k daňovým podvodům udělali mnoho práce, například v té směrnici o v úsporách, v eh, tom protipodvodovém balíčku. Eh, fórum pro korporátní daň a eh, fórum pro boj s úniky v oblasti korporátních daní a tak dále, to je spíše věc pro OECD, ani ne tak pro nás. My s nimi samozřejmě spolupracujeme, oni předložili už předběžné návrhy a momentálně je finalizují. Všichni se asi shodnou, že toto je skutečně téma, u kterého je řešení důležité mezinárodně. Je potřeba, aby všichni postupovali stejně. K tématu CCCTB, společná konsolid- společný konsolidovaný základ daně pro korporace, doufali jsme, že k tomu proběhne důsledná diskuse už v květnu během irského předsednictví, nicméně přípravné práce neskončily, eh, protože jsou zde opravdu různé názory, jak si asi uvědomujete, mezi členskými státy, takže to bude jednoznačně téma pro eh, litevské předsednictví, eh, které tu politickou debatu dovede dokonce. Nicméně opět irský klobouček, my skutečně chceme, aby se v této oblasti dospělo pokroku, protože každá země v důsledku stávajících opatření ztrácí peníze. Děkuji, říká paní předsedine. Vidím, že přišel Ivo Strejček, vy jste zmeškal a nechcete vystoupit. No já vím, že to je složité, když probíhá několik schůzí na jedno. Nicméně příležitost jste dostal, takže to už je teď konec eh, naší výměny názorů a eh, jak asi pane ministře, eh, chápete, víme, že jste udělal mnoho práce, chtěli bychom po vás byli, ale ještě více práce na straně rady. Uznáváme, že některá jednání byla velmi drsná, ale zároveň byla, myslím, spravedlivá a výsledky jsou odpovídajícím způsobem dobré, sečteno a podtrženo. Doufejme, že eh, tímto tempem budeme moci pokračovat i s dalším předsednictvím a v tom případě na konci eh, vašeho mandátu budeme mít eh, dosti impozantní balíček odvedené legislativní práce. To je tedy konec této schůze. Příští zasedání bude 8. července v 15.00 a poté 9. července od 9 hodin ráno a pak ještě od 3 hodin odpoledne. A ne, už jsou změny v pondělí 8.7. budeme začínat ve 14.30, abychom stihli eh, všechno řádně prodiskutovat s předsedou ECB. Eh, Děkuji vám i já, eh, Sharon, za to, že jste předsedala eh, vlastně celé řadě našich setkání, kdy jsme se snažili prosazovat eh, složky v našem společném zájmu. Bez vašeho skvělého předsedání si myslím, bychom nedosáhli takového pokroku, jakého jsme dosáhli. Chci poděkovat také ještě jednou všem zpravodajům a zpravodajkám a všem členům a členkám výboru EKON, protože z našeho úhlu pohledu se nám podařilo dosáhnout úžasného pokroku a bez spolupráce s vámi bychom to nedokázali, bez vztahů a bez spolupráce s vaším výborem. Děkuji vám ještě jednou mnohokrát. Děkujeme vám, pane ministře.